platí za přijato. A nyní se dostáváme k přípravě zasedání Evropské rady a k tomu má slovo pan Leskovič. Prosím pěkně. Dobré eh, dopoledne, pane eh, předsedo, vážení poslanci, eh, pane místo předsedo komise. Jsem rád, že se můžu zúčastnit dnešní dopolední debaty o příštím eh, o zasedání Evropské rady příští týden. Eh, program je nabitý, eh, je tam celá řada otázek, obrana, a hospodářská měrová unie a hospodářská sociální politika. Dovolte, abych začal s obranou. Debata příští týden o společné bezpečnosti a obrané politice přichází právě včas přichází čtyři eh, roky poté, co eh, vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a eh, probíhá v kontextu určité rezoluze ohledně hodnoty Evropy. Dává nám skvělou příležitost ukázat přidanou hodnotu Evropy, nebo abych to řekl jinak, zdůraznit náklady na to, jaké by bylo nemít Evropu. A já vím, že o to, eh, tomuto parlamentu jde mimořádně, který společně, parlamentu, který společně s národními parlamenty eh, přispívá v prosinci 2013 k debatě Evropské eh, rady. Hmm. Obrané rozpočty eh, se eh, zmenšují a náš ostříštěný eh, obraný evropský průmysl zápasí o to, aby vůbec zůstal konkurenceschopný. Pokud členské státy by zharmonizovaly své požadavky na vojenské schopnosti, tak by byly schopné své hm, zdroje použít efektivněji. A pokud by se dohodly na sdíleném přístupu o použi- k používání a údržbě aktiv, tak by mohly využít mnohem větší kapacitu než k dispozici na národní úrovni. Příklad eh, tankování eh, za letu je mimořádně eh, v no, ilustrativní. Žádný jednotlivý členský stát si nemůže dovolit svoji vlastní dotankovací flotilu ale eh, ve spolupráci mezi sebou a s dalšími partnery v NATO můžeme zvýšit celkovou kapacitu, snížit náklady a zvýšit efektivitu. Eh, stejně tak to platí o evropském obraném průmyslu. Eh, naše technologická průmyslová základna je roztříštěná. Pokud Evropa chce zachovat strategickou autonomii a zajistit bezpečnost zásobování, tak je třeba bezpečnost dodávek, tak je třeba jednat na evropské úrovni. Je třeba vytvořit eh, konkurenceschopnější a integrovaný evropský obranný průmysl. To také eh, podpoří tvorbu pracovních míst, inovace a růst. Samozřejmě šéfové států a vlád také budou eh, zkoumat širší politický rámec a stanovovat směr. Jak může komplexně Unie zareagovat na rychlý vývoj evropského strategického politického a geopolitického prostředí a řešit nové bezpečnostní elektronické kybernetické námořní eh, výzvy. Jak může eh, se Unie zhostit eh, své odpovědnosti, co by zajišťovatele bezpečnosti a zachovávat mír a bezpečnost spolu se svými klíčovými partnery? Zasedání Evropské rady příští týden pravděpodobně poukáže na řadu prioritních činností, které budou soustředěny kolem tří os. Za prvé je třeba rozšířit rozšířit eh, efektivitu, viditelnost a dopad naší společné bezpečnostní obrané politiky. Eh, schopnost Unie eh, spojovat koherentně politiku a nástroje od diplomacie přes bezpečnost až po obranu a finance, obchod, rozvoj a spravedlnost může být stále prohlubována. Za druhé, posílení rozvoje obraných kapacit. Já už jsem říkal, že spolupráce mezi členskými státy je zde ehm, velice důležitá. Ehm, výrazný pokrok v zajišťování klíčových schopností může být dosažen prostřednictvím eh, sdílení ehm, poptávky, harmonizování požadavků a koordinování eh, obraného eh, plánování a také eh, tím se zajistí interoperability mezi klíčovými partnery, eh, jako je NATO. A závěrem musíme eh, posílit svůj obraný průmysl. Abychom toho dosáhli, musíme zlepšit synergie mezi civilním a vojenským výzkumem a národním výzkumem a výzkumem v EU. Můžeme také snížit náklady, harmonizovat poptávku a zvýšit interoperabilitu tím, že budeme rozvíjet Eh, mm, standardy v obraném průmyslu a certifikační eh, procedury, aniž bychom zvojovali ty stávající. To také pomůže malým a středním podnikům, které jsou eh, klíčovým faktorem růstu na tyto trhy. Pane předsedo, vážení poslanci, jsme svědky postupného oživení ekonomiky a pomalého návratu k růstu, ale vzhledem k tomu, že zaměstnanost roste, nemůžeme být spokojeni. Eh, je třeba dále se snažit a proto je důležité, aby hlavy státu a vlád eh, se veškerou silou postavili za snahy konsolidovat tento pozitivní trend. Příští týden Evropská rada se vrátí k hospodářské a měnové unii a provede posouzení hospodářské situace ve členských státech a eurozóně na základě průzkumu, výročního průzkumu růstu pro rok 2014, kterou komis, který komise vydala 13. listopadu. Také budou pokračovat práce na posílení hospodářské politiky a její koordinace. Eh, K tomuto eh, bych teď několik slov eh, řekl. Jak asi dobře víte, za poslední tři roky rámec Evropského hospodářského vládnutí byl zásadně posílen s aktivní podporou tohoto parlamentu. Proces Evropského semestru, který právě začal pro rok 2014, spojuje různé proudy hospodářského vládnutí do eh, soustavného procesu, soudržného procesu. Ale je eh, třeba eh, prohloubit efektivitu koordinace hospodářských politik členských států a v eurozóně tím, že se zvýší odhodlání členských států Eh, implementovat doporučení pro jednotlivé eh, země a reformy, eh, které to obnáší. Z tohoto důvodu se prosincové zasedání Evropské rady zaměří na otázky smluvního uspořádání a související mechanismy solidarity. Smluvní uspořádání a související mechanismy solidarity by mohly nebo by měli eh, usnadnit eh, a podpořit reformní eh, proces. Naším cílem je, prohlí, je prohloubit demokratickou eh, legitimitu a v odpovědnost a efektivnost. Eh, ta smluvní uspořádání budou eh, postavena na stávajících postupech a zasedání Evropské rady příští týden by mělo zhodnout o zásadách, které podpoří toto uspořádání. I když hospodářské reformy jsou v zájmech členských států, dlouhodobé hm, zisky se někdy, nebo přínosy se někdy obtížně okamžitě odhadnou. Abychom překonali eh, krátkodobé ekonomické a politické eh, náklady, musíme doprovodit to smluvní uspořádání finančními eh, podněty, takzvanými solidarity, mechanizmy solidarity. I když podmíněnost a monitorování založené na hm, pozorovatelném pokroku jsou podstatné, tak je třeba vytvořit tedy nástroje finanční podpory. Měly by se tedy schválit zároveň ta smluvní uspořádání i mechanizmy solidarity. U tohoto bodu bych uzavřel několika slovy k sociálnímu eh, rozměru EMU a dokončení bankovní unie. K sociálnímu rozměru EMU. Eh, Evropská rada hm, se očekává, že potvrdí eh, rozhodnutí o používání hodnotící tabulky v Eh, indikátorů v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí ve společné zprávě o zaměstnanosti. Cílem je zahrnout eh, tu eh, tabulku do evropského semestru pro rok 2014. Ovšem v analýze sociálních indikátorů by eh, neměla eh, podvrátit eh, ten cíl procedury pro makroekonomické nerovnováhy, jako je tedy odhalení a předcházení těmto nerovnováhám, co by nástroj pro jejich nápravu, který je velice podstatný pro mm, dokončení bankovní unie. To je eh, velká priorita, protože to obnoví eh, v normální eh, tok úvěru v Unii a zabrání to budoucím úvěrovým krizím. Po přijetí jednotného dohledového mechanismu je třeba dále dokončovat architekturu bankovní unie. Sem patří směrnice o pojištění vkladu, u které jsme blízko dohody. Litevské předsednictví pracuje velice tvrdě na obecném přístupu k eh, jednotnému mechanismu eh, řešení problémů bank eh, ke konci tohoto roku. Asi víte, že včerejší ECOFIN debatoval tuto otázku a, jak už jsem říkal, my se maximálně snažíme, aby k tomu došlo ke konci tohoto roku. Já vím, že jste si všichni vědomi toho, jak velmi důležitá tato agenda je a že bychom byli rádi, kdyby dohody bylo dosaženo ještě v tomto legislativním cyklu. Evropská rada dále také vyhodnotí pokrok při provádění dohody pro růst a pracovní místa odsouhlasené v červnu 2012, zejména s ohledem na jednotný tržní akt 1 a 2, nezaměstnanost mladiství, mladých a financování ekonomiky. Toto jsou pochopitelně témata, která jsou naprosto zásadní a proto, abychom se dokázali znovu vrátit k prosperitě a vytvářet zaměstnanost a pracovní místa. Evropská rada se také vrátí k problematice migrace ve středozemní moři s ohledem na tragické události na pobřeží Lampedusy. Abychom zabránili do budoucna podobným katastrofám, Evropská rada v v říjnu požádala pracovní skupinu komise, aby stanovila prioritní kroky, které umožní lépe a efektivněji využít evropské politiky a nástroje již v krátkodobém hledisku. Rovněž eh, bylo odsouhlaseno, že příští rok v černu budou vyhodnoceny migrační otázky z dlouhodobého hlediska, když se bude projednávat oblast svobody, bezpečnosti a justice. Rada příští týden tedy provede jakési vyhodnocení operačních rozhodnutí, která byla učiněna na základě práce pracovní skupiny a rozprav ministrů spravedlnosti minulý týden. Rovněž bych také chtěl říci, že Evropská rada se bude zabývat problematikou rozšiřování, jako obvykle činí v prosinci, a také se budou řešit dvě zprávy energetické rady které by měly navázat na vývoj v roce 2011 ohledem na posílení externího rozměru energetické politiky EU. Tyto zprávy by měly poskytnout další, sim, další podnět pro pokračování naší práce v oblasti energetiky, která je naprosto zásadní pro konkurenceschopnost růst a zabezpečení dodávek. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, prosincová Evropská rada bude dalším důležitým krokem na podporu růstu pracovních míst a zlepšení konkurenceschopnosti v Evropě. My se těšíme na konstruktivní diskusi diskusy a na jednání, která přinesou výsledky, jenž by měly ukázat, že Evropa skutečně dokáže věci změnit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát a slovo má za komisi pan Ševčovič. Thank you very much, Mr. President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci. Předseda Barroso by zde eh, dnes rád velice s vámi byl pro tuto důležitou debatu, jak tak obvykle činí, ale místo toho se rozhodl, že se zúčastní pamětního ceremoniálu na uctění Nelsona Mandely, jedné z největších osobností naší doby. Takže já vám s potěšením eh, mohu přednést vyhodnocení komise před eh, radou, která se skutečně příští týden. Během posledních dvou měsíců komise nás říkala vždy následující veliké úsilí v oblasti finanční konsolidace, strukturálních reform, stabilizace finančních trhů a konečně v neposlední řadě aktivní solidarita, e, to vše bylo důležité pro Evropskou unii. Jestliže se nám nadále pokraří pokračovat v tomto úsilí, tak uvidíme, že naše reakce na krizi konečně přinese úspěchy. A jak vidíme, funguje už nyní. Už nyní vidíme výsledky. Ekonomické ukazatele ukazují sice pomalý, ale jasný obrat v oblasti růstu a důvěry. Dochází ke stabilizaci a ke zlepšení. To je vidět eh, například pomocí úspěchu v Irsku adaptačních programů. Je to velmi důležité pro občany Irska, ale stejně tak pro občany celé Evropy a je to také důležité pro finanční trhy a mezinárodní věřitele. Eh, trva, vytrvalé úsilí přináší své plody. Je tedy nyní vhodná doba na to, abychom ocenili odhodlanost a snahu irské vlády a irských občanů v této nelehké době. Irský příklad ukazuje, že když se propojí odpovědnost s efektivní evropskou podporou a solidaritou, tak toto je ta správná cesta. Všichni bychom toto měli vnímat jako povzbuzení pro další země, které procházejí tím pomocným programem. Komise věří, že tato, eh, těž, tato práce přinese své plody. Lotyšsko se chystá přijmout euro příští měsíc. I toto je dokladem růstoucí důvěry ve společnou měnu eh, rok 2013 tady můžeme považovat za přelomový rok této krizi. Rok 2013, vážení poslanci, byl úspěšný i z jiných Pohledu. Mám na mysli třeba společnou dohodu na tom přijmout e, roční finanční rámec. nebo také vytvoření jednotného dozorového mechanismu v bankovním sektoru. Učinili jsme celou řadu kroků v oblasti reformy evropské zprávy a řízení. E, těší mě ten způsob, jakým evropský semestr a zejména ko- koordinace e, národních rozpočtů probíhá. Také ale musíme nadále pokračovat v našem úsilí. Obnova a nastartování ekonomiky se nesmí týkat jenom někoho. Nezaměstnanost stále zůstává velmi palčivou realitou v mnoha evropských zemích. Nemůžeme tedy tuto práci nechat nedokončenou a neuděláme to. Toto je důležité sdělení komise, které bude předneseno i na radě příští týden. Vážení poslanci, nyní před nadcházejícím summitem příští týden musíme učinit další důležité kroky. Máme velkou příležitost, aby se rok 2014 stal rokem úspěchu. Musíme pokračovat v našich reformách a musíme stanovit jasný plán pro prohloubení eh, měnové a hospodářské unie tento hospodářský rámec, který jsme přijali, nové nástroje, jako je tůpek a podobně, to vše představuje výrazné zlepšení situace, jaká byla před krizí. Ale je potřeba tyto věci ještě dokončit. Musíme jít ještě dále, abychom zajistili trvalou stabilitu eurozóny v nadcházejících letech. Toto je něco, co dlužíme našim občanům, dlužíme to našim zemím a zejména všem těm, kteří tolik trpěli když se snažili likvidovat to, co způsobila poslední krize. Víme, že ještě musíme jít dále, abychom zabránili krizi budoucí. Proto potřebujeme v první řadě dokončit bankovní unii tím, že vytvoříme jednotný eh, mechanismus pro řešení problémů a jednotný fond. Komise velice vítá kroky učiněné v této sněmovně proto, aby toto bylo co nejrychleji dokončeno a všechny vaše návrhy nyní je na členských státech, aby se plně zapojili do debaty a aby dotáhli do konce obec obecné dohody. Eh, včera večer byly na radě učiněny další pokroky a já jsem přesvědčen, že další kroky budou učiněny ještě před nadcházející schůzí rady. Je velmi důležité, aby byla dokončena tato důležitá legislativa ještě před parlamentními volbami. Mm. V návaznosti na rozpravu na radě včera večer bych chtěl říci, že se snad podaří dosáhnout dohody v oblasti systému záruk vkladů a jednotný systém řešení vkladů eh, e, problémů. Doufáme, že se to podaří ještě do konce tohoto roku. Dokončení bankovní unie musí být jedním z našich nejdůležitějších cílů. Nicméně ani tak tato práce ještě nebude u konce. Náš model musíme ještě podpořit mnohem robustnějším a důvěryhodnějším systémem koordinace hospodářských politik v rámci Evropy a e, související solidaritou. Tudíž Rada příští týden bude i nadále posuzovat další mechanismy solidarity a koordinační mechanismy. Kontrakt, e, smluvní opatření musí být důležitým mechanismem proto, že dojde k důležitým strukturálním reformám, které proběhnou včas. Toto bude představovat další důležitý krok eh, v oblasti dodržování doporučení pro jednotlivé země a také to bude představovat další možnost poskytovat finanční pobídky pro reformy. Komise přijala sdělení k těmto nástrojům již na začátku tohoto roku, ale dovolte mi ještě jednou zdůraznit, že toto určitě není snaha Bruselu nějak komplikovat život členským státům právě naopak. Eh, ten disciplinární element je velmi mm, hluboce zakotven do fiskální dohody evropského semestru. A nyní toto je jenom další příležitost, jak posílit tuto dohodu, která bude zahrnovat větší zapojení jednotlivých subjektů, jednotlivých států a tento proces musí být odsouhlasen ze spoda směrem nahoru. Musíme hovořit o tom, jak ten prvek solidarity převést do konkrétnější podoby, jak poskytnout nezbytnou podporu pro financování těchto reform. Eh, mimo jiné tyto reformy jsou v zájmu nás všech, je to společný evropský zájem. Jde tedy o to, jak toto vše realizovat pro prospěch eurozóny a Evropské unie jako celku. Komise doufá, že Evropská rada příští týden stanoví některé základní principy k této věci, tak, aby mohly být realizovány v první polovině roku 2014. V první řadě musíme jasně stanovit smluvní závazky a mechanismy solidarity a zakotvit je do stávajícího evropského semestru. Musíme se zaměřit na takové oblasti politiky, kde je největší pravděpodobnost, že ovlivní konkurenceschopnost, zaměstnanost a fungování Evropské měnové unie. Musíme odsouhlasit oblast působnosti, a zapojit veškeré země eurozóny a tento mechanismus ponechat dobrovolný pro ty, kdo zatím členy eurozóny nejsou. Finanční mechanismus solidarity by měl přicházet od všech členských států, ať už formou různých grantů, záruk, úvěrů a podobně a měl by uh, jednoznačně zajistit absorpční kapacitu. Vážení členov, poslanci, Druhý velmi důležitý prvek na pořadu jednání rady je společná bezpečnostní a obraná politika. Ta nebyla nikdy více aktuální než nyní. Evropská komise volá po pokroku již dlouhou dobu. A to ne jenom v této sněmovně, ale ve všech prohlášeních pana prezidenta Barroza se objevuje toto téma. V rámci našeho sdělení z července loňského roku se již komise jasně v Mm, stanovila tuto debatu jako jednu z priorit evropské agendy. Stanovili jsme řadu konkrétních návrhů zaměřených na více konkurenčně, konkurenceschopný a méně fragmentovaný evropský obraný průmysl. Měli bychom tedy zvýšit eh, obranou kapacitu Evropské unie. Musíme pracovat na více koherentní obrané politice. A to ze tří důvodů. Za prvé, potřebujeme více efektivní a viditelnou společnou eh, obranou a bezpečnostní politiku. Musíme podpořit naše hodnoty a naše závazky efektivní bezpečnostní a efektivními misemi vždy, když to je potřeba. Prostřednictvím e, nasazování evropských civilních misí a našich týmů musíme ukázat, že i v praxi konáme stejně tak, jak mluvíme. Musíme se také zaměřit na různé autonomní oblasti. Nové oblasti, jako třeba elektronická bezpečnost či obchodování s lidmi a podobně. Toto všechno ukazuje, jak je důležité bránit naše externí hranice. Dále, za druhé, Musíme eh, toto vše zefektivnit také, protože veřejné rozpočty jsou stále pod větším tlakem, tudíž musíme být více ambiciozní a lépe se naučit využívat naše zdroje prostřednictvím spolupráce. V současné době více než 75 investic do obrané politiky probíhá na národní úrovni. Musíme zabránit duplicitám. Určitě nepotřebujeme 60 eh, různých typů brigád a podobně, různé helikoptéry a tak dále, když USA mají jenom jeden typ. Jestliže toto neodstraníme, tak přijdeme o kritickou expertizu a autonomii. Musíme tedy náležitě odstupňovat naše ekonomické kroky a posílit naše schopnosti v této oblasti. A konečně za třetí, i v této oblasti je velmi důležitý růst a zaměstnanost. Obraný sektor zaměstnává nějakých 400 tisíc lidí a nepřímo se degeneruje nějakých 960 pracovních míst a miliardy a miliardy euro. Abychom zachovali všechna tato pracovní místa, potřebujeme zvýšit inovace a konkurenceschopnost. Chceme, až, aby naše odvětví zůstalo konkurenceschopné eh, světově. Chceme investovat do průmyslové sítě, eh, která bude eh, schopná generovat skvělé technologie tím, že využije potenciál výzkumu. Potřebujeme také, aby členské státy, implementovaly směrnice z roku 2009 o otevření nákupů v obraně obrany. Také potřebujeme prosazovat větší přístup malých a středních podniků k obranným trhům. Také chceme toho udělat více na vytvoření dodržování eh, standardů a kritických technologických oblastí, eh, tak abychom eh, prosazovali certifikaci, což je hlavní faktor průmyslové konkurenceschopnosti. Klademe důraz na vesmírnou a satelitní komunikaci v obraném a bezpečnostním sektoru. A tohle není jenom debata pro Evropu samotnou. Naše společná bezpečnostní a obraná politika se rozvíjí úzce ve partnery, s, jako je OSN, v USA, NATO a západ Evropskou unii a tak dále. A chceme, aby se eh, naše snahy eh, zaměřovaly co eh, nejužším způsobem, tak, protože spojování sil je velice důležité. Po debatě s Evropskou radou Evropská komise doufá, že se podaří vytvořit vhodný, vhodnou sílu pro eh, synergie mezi členskými eh, státy. Potřebujeme eh, větší spolupráci také s Evropskou obranou agenturou. Vážení poslanci, tato sněmovna vždycky neochvějně posilovala silnější, spojenější Evropskou unii, která bude připravena zajistit bezpečnost svých občanů a zaujmout svou oprávněnou pozici v mezinárodní politice. To jsou otázky, ve kterých komise a parlament spolupracují pracují eh, v posledních měsících a letech a pokaždé se zvyšuje eh, laťka na evropskou koordinaci a dochazuje se, eh, dochází k pokroku. Například u migrace Evropská komise očekává, že rada by se měla posunout vpřed s konkrétními kroky, jako je úkolová skupina pro oblast Středozemního moře. Tragédie na Lampedoze ukázala, že musíme posílit Eh, spolupráci na hranicích a zvýšit eh, kapacitu eh, plavidel, která dohlížejí v této oblasti. Máme tady složité problémy i jako s mm, nezákonné migrační toky a to ukazuje na to, že je třeba projevit skutečnou solidaritu a spolupracovat mezi státy. Zde poukážu na 50 milionů eur, včetně nouzového financování a podporu 30 milionů eur pro italské, partner, pro italské partnery partnery na, na pohraniční operace Frontexu. Jde, to, jde tady o podporu ve pro prospěch každého z nás. Eh, kromě boje proti organizovanému zločinu a převaděčství eh, a pašaráctví je také třeba prakticky spolupracovat se třetími zeměmi. Regionální ochranné programy eh, je možné posílit, zejména pro severní Afriku. Naše přesídlovací úsilí mohou být zlepšena a společně se členskými státy bychom měli se zamyslet nad tím, jak lépe Evropu otevřít pro brigádníky, studenty a výzkumníky. A také potřebujeme eh, nový dialog pro eh, migraci, eh, mobilitu a bezpečnost s řadou zemí po jižní straně Středozemního moře, zejména s Egyptem, v Libii, Alžírskem a Libanonem. Evropská rada se také bude eh, zamýšlet nad eh, pokrokem v eh, naplňování paktu pro růst a zaměstnanost. Máme tady určité pozitivní zprávy, ale pořád máme důležité návrhy, kde je třeba pokročit ještě za tohoto období. Členské státy musí naplnit své závazky. Jenom jeden příklad toho, čím se bude rada zabývat příští týden. Eh, boj eh, s eh, daňovým vyhýbáním se a daňovými úniky. Komise přišla s nezbytnými návrhy komplexního systému automatické výměny informací mezi daňovými úřady a v ús a také z mm, plány na přísnější pravidla proti agresivnímu plánování daní korporací. Pracujeme s Andorou, Lichtensteinskem a Luxemburskem. A také vytváříme globální korporátní standardy. Ovšem včera se znovu vzhledem ke dvě opozici dvou členských států ministrům eh, z, z hospodářství ne, nebo financí nepodařilo dosáhnout dohody o směrnici o úsporách. Já doufám, že vytrváte ve svém tlaku v této oblasti. Dále Evropská rada eh, také bude jednat o eh, podnětech pro zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování. Už tam je určitý pokrok. Evropská investiční banka za zásadně posílila své aktivity na základě navýšení kapitálu z minulého roku. EIB s Evropskou komisí se zabývají dalšími způsoby, jak Eh, vytvářet a sdílet nástroje, které mohou eh, lépe využívat zdroje z evropského rozpočtu. Na samitu příští týden komise bude tlačit na členské eh, státy, aby, znovu, aby dále zlepšovaly tyto aktivity. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, skončím několika poznámkami k Ukrajině. Vím, že jste včera debatovali o této situaci odpoledne, ale tato situace nemůže uniknout naší pozornosti ani dnes dopoledne problém. Eh, zopakuji jasně stanovisko Evropské komise. Evropské hodnoty a zásady musíme respektovat a to velice platí pro ukrajinské úřady, ale eh, samozřejmě pro každého jiného, zejména po tom, co se stalo minulý týden, tedy včera v noci, tak se musíme, eh, musíme zopakovat, že násilí není nikdy řešením. Řešení je třeba hledat politickými prostředky, dialogem s ukrajinskou opozicí a občanskou společností. Předseda Barozo už dvakrát mluvil s prezidentem Janukovičem telefonicky po Vilniuském summitu a vyzýval ho k e, umírněnosti a k nepoužívání e, násilí, násilí vůči e, mírové demonstraci a k respektování základních práv občanů Ukrajiny. Katrin Eštonová je v na Ukrajině dnes a trvá na hledání mírových řešení té napjaté situace, kterou Ukrajina prochází. Ukrajinský elit jasně dává najevo, že podporuje evroevropské směřování Ukrajiny. Podepsání dohody o e, v komplexní e, zóně volného obchodu e, zůstává na stole, ale je třeba zdále splnit dané podmínky. Hledáme mírové řešení. Já vítám také to, že zde vzešla z, vzešel z vaší debaty včera velký koncenzus. Eh, je třeba, abychom spolupracovali s parlamentem ruku v ruce eh, pro eh, zájem Evropského společenství. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát, pane Ševčoviči. A slovo má za frakci Evropské lidové strany i předseda pan Josef Daul. Vážený pane předsedo, drazí kolegové, nejprve k Ukrajině. Sledujeme s velkou pozorností to, co se tam děje vláda ne, ne podepsala asociace s občanskou společností, která se masivně organizuje, aby dosáhla svobodné Ukrajiny, která bude respektovat lidská práva. Občané Ukrajiny musí vědět, že jsme na jejich straně a že odsuzujeme veškeré násilí páchané na nich protože tato situace může explodovat a já bych rád apeloval na Evropskou misi na nejvyšší evropské úrovni. Eh, ve srovna, eh, když si vzpomeneme na oranžovou revoluci, pomoci současné situaci ukrajinským občanům. Potřebujeme silnou Evropu a je mi velice líto, no nelituje. Budu spokojen, když na Ukrajině bude vlád více evropských praporů. Evropa potřebuje mít silné ambice, založené na skutečné hospodářském společenství. Byli jsme si žádostiví před pěti lety rozhodnutí, která jsme učinili, by byla bývala nemyslitelná. Na druhé straně členské ztráty nestratily nic na své identitě. Balíček Sixpack funguje já bych řekl, není dokonalý, ale vidíme přece jenom malá znamení, malé signály znovu obnovy a všichni jsme propojeni. Tudíž je třeba ještě více spolupracovat dohromady a společně. Podívejte se na hospodářský sektor. Co se dělá? Spolupracuje se. Podívejte se na politický sektor. Politický sektor se chce schovat ve svém koutku v každém jednotlivém státě. Takhle to přece nejde. Veškeré politiky nejsou financovatelné, například obrana. A tady bych se chtěl připojit k panu Ševkovičovi. To je téma, které je velice často obtížné jenom pro diskuse, ale některé členské státy eh, se domnívají, že třeba vydávat ani ne 2% na jejich obranu. Pakliže se Evropská unie nebude organizovat v oblasti obrany, nebudeme existovat v novém světovém řádu. Byli jsme naivní konec studené války eh, znamenal mnoho. Eh, ale podívejte se, co se teď děje v Líbě, v Mali, v Kosovu, ve střední Africe. Když vidíte masakr ubohých lidí, eh, například v Santa Fe, Evropská musí hrát svou roli, má svou povinnost. Jsou to mise, se kterými bude Evropa stále více konfrontována, protože USA se také domnívají, že i my se nemůžeme vzdávat naší odpovědnosti. Když to neudělá neuděláme my, udělají to rusové. Stačí, když se podíváme, co se děje v našem sousedství na Ukrajině a v Moldávii. Jistě, strategické zájmy mohou být ohroženy regionálními mocnostmi. Velice často jsem říkal v našem plenárním zasedání, my musíme zachovat mír. A připomenu například Centrální Afriku, když se podíváte na ty obrázky, které jsou vidět v televizi, je třeba, abychom v příštím legislativním období posíli, na, pracovali na posílení naší naší politiky v oblasti společné obrany a bezpečnosti. A také musíme chránit naše hranice a to znamená posílit naši kapacitu reagovat rovněž vojensky na začátku uh, už stojíme, ale myslím si, že to je skutečně opravdový i pouhý začátek. Devět členských států přispívají naší společné bezpečnosti, ale toto by se mělo změnit uh, jinak, protože musíme bojovat společně proti mizerii světa. Je to součástí zároveň eh, rozvojové pomoci, pomoc rozvojovým zemím, proto aby se rozvíjeli u nich a pomoci jim, aby rozvíjeli ekonomiku u nich. A když se podíváme na centrální Afriku, protože eh, televizní zprávy mě včera v noci šokovaly, když jsem je viděl, když se podíváme na centrální Afriku, je třeba udělat dvě věci. Zachovat pořádek, aby se zabránilo dramatu, ale pomáhat lidem pro rozvoj tam. A také bych se rád vrátil k tomu, co řekl pan Ševkovič dnes ráno. E, způsob, jakým vybavujeme e, naši armádu, je třeba změnit, je třeba posílit rozvoj a výzkum. Není možné, abychom pokračovali v práci takovou formou, jako jsme to dělali dosavat. Potřebujeme speciální materiály. Nejsem specialista na materiály, ale musíme e, dostat vývoji doby abychom mohli obhájit Evropu. A nyní máme technologický pokrok, máme obranu, ale musíme jednat společně v Evropě, abychom je mohli zachovat. A je třeba udělat to tak, jako jsme to dělali, když jsme čelili hospodářské krizi. Podíváme-li se na šesti balíček, šesti balíček je teď moderní, můžeme to udělat i v oblasti obrany s naprosto jasnými cíly. Když hovořím o ambicích, o stěžádosti, vážení kolegové, otázka, která před námi dnes stojí, když se podíváme na tento vývoj, a to je normální, po revoluci vždy vždycky dochází k vývoji. Je třeba, abychom znovu promysleli, už jsem to určitým kolegům řekl, šesti balíček v oblasti spravedlnosti a fungování justice v Evropě. To je velice obtížné téma. Nechci říct, že je třeba obhajovat eh, pana X proti panu Y, ale fungování justice je třeba sladit, protože když se podíváme v mnoha zemích Evropské unie, zatím ještě se nedospělo k reformám justice skutečně eh, až k dokonal, až eh, k závěru. Je třeba promyslet tedy znovu tuto politiku, když se podívám, co se děje v určitých eh, evropských státech. Máme sdílené hodnoty, máme také sdílenou odpovědnost. Evropa se musí posílet v novém světovém řádu, a všichni, kteří a těm, kteří chtějí méně Evropy, říkám, my budeme mít zítra více Evropy. Ti, kteří chtějí méně Evropy, se mílí a uvidí to velice rychle. Musíme bránit naše hodnoty, sdílit je a musíme to dělat pro budoucnost a pro suverenitu našeho kontinentu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát a slovo má jet za socialista demokraty její předseda pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Já asi také eh, začnu s eh, Ukrajinou. Vyzýváme všechny síly eh, ve zemi, aby omezili aktivity, umírnili aktivity a nepoužívali násilí. Je dobré, že se pan Janukovič setkal s Cathy Ashton a s dalšími, ale eh, není přijatelné, aby hned potom eh, poslal policii na demonstranty. To je pro nás nepřijatelné. My budeme bojovat za svobodu lidí, kteří demonstrují eh, na Ukrajině za evropské hodnoty, protože za tohle oni bojují. Vážení kolegové, teď k obraně. Je eh, zcela pravda, že potřebujeme více evropských obraných snah. Spojené státy eh, stále zvyšují angažma v Pacifiku a snižují v, eh, jej v Evropě. My nemůžeme být starý zapomenutý kontinent, musíme se toho ujmout sami, musíme bojovat proti terorismu, protože terorismus v našem okolí ještě dlouho zůstane. A jak říkal se předseda komise, synergie a lepší spolupráce v obraném sektoru také může e, pomoci e, ušetřit peníze v našem, e, v našem rozpočtu a také to posílit naší obranu může. Pokud teď ale 6 tisíc pracovních míst v ADS je ohroženo, tak je to kvůli tomu, že národní vlády nespolupracují a ne vytvářejí evropské obrané struktury a evropskou, evropský obraný průmysl, takže to je skandál. Potřebujeme větší koordinaci, potřebujeme větší eh, sociální soudržnost a rozvoj tak, abychom získali podpor evropských občanů. A tím se dostávám k hospodářské situaci. Ano, v posledních dnech jsme dostali skvělé zprávy odhadovaný eh, růst eh, musel být eh, změněn z 2,8 na 3,6 Nezaměstnanost nám stoup, klesla z 7,3 na, 7, na 7 nejlepší od listopadu 2008. To je skvělá zpráva. A jenom ta čísla pro spojen, tohle jsou čísla pro Spojené státy a ne pro Evropu. V Evropě to není tak růžové, jak to komise i rada dnes popsaly máme pořád stále velké obtíže a ukazuje se, že eh, tím naším výručním proskumem růstu k tomu nepřispíváme, jak jsme už ukazovali. A musím říci, eh, že jsem byl v jižních eh, krizových zemích. A čím víc pan Ren tam mluví a čím víc tam poskytuje rozhovory, tím Víc eh, vzrůstají eh, antievropské pocity eh, nebo nálady v těchto zemích. Já nechci zasahovat do soutěže, která si mezi panem Verhofstadtem a panem Renem, to je jejich věc, ale musíme změnit politiku, protože oddělení pana Rady, Rena v radě od vypočítává, že celková ztráta je dohromady 18%, pro Řecko 19%, pro eh, Španělsko a Francii. No to říkají odborníci komise. A dokonce se ještě říká, že Španělsko eh, dosáhne průměrné evropské nezaměstnanosti v roce 2033. To je realita. Nezměňujte jenom Irsko, ale mluvte i o těch ostatních. A jak eh, žít s tou sociální spouští od eh, Řecka po Portugalsko. Proč se spoleháte na nezávislé organizace, jako jsou Charity jenom? Jak podpořit trojku, když eh, říká, ať eh, vyhodí lidi z domu, když neplatí nájem nebo nesplácejí úvěry? Jak zareagovat na kritiku, Eh, co, ukázal, co ukázali členové rojky, no postavte pro ně ob, nouzová obydlí pro ty lidi, co je vyhodí z domu. To je realita, která pro nás není přijatelná, prosím. Je tady spousta dalších věcí. Například nevím, jak by komise reagovala eh, na návrh, aby eh, když bankám dáme pokud to 1,7 miliardy eur, proč to nepoužít na boj s nezaměstnaností? Proč to stačí do kapsy? proč eh, to nepoužít na boj s eh, nezaměstnaností, proč nezvýšit zároku mládeži. To by byla eh, lepší myšlenka. My máme mnohem lepší nápady, než ty, to vaše smluvní uspořádání, o kterém mluvíte, pane místo předseda. A pozor, je tady nacionalismus a mezivládní uspořádání zase místo společné hospodářské a měnové politiky. A potom ještě eh, sociální aspekty eh, dnešní Evropy. Už před více než 40 eh, lety, bylo to 40 let 13. listopadu, co německý kancléř Willy Brandt Evropskému parlamentu ve svém projevu a řekl, že je třeba vytvořit Evropskou sociální unii a byl pro jednotu hospodářského růstu a sociálních práv. A dodnes tady e, musíme bojovat s většinou na e, radě a e, v parlamentu, abychom zaváděli sociální kritéria. Ale místo zavedení sociální unie některé ze členských zemí, když se podívám například na britskou vládu, ale nejenom na ní. Chtějí omezit dokonce svobodu pohybu uvnitř Evropské unie, chtějí vytvářet eh, nové eh, rozdíly eh, a říkat, že můžete cestovat jenom, eh, když máte velký příjem, ale co uděláte pro velký příjem? Místo toho, abychom měli jednotnou strategii, jak bojovat s chudobou, tak bojujeme proti občanům z našim, našich zemí. Dnes nacionalismus znovu vyhrává nad sociálními ohledy. A místo toho, abychom vytvořili pracovní místa pro všechny, abychom snižovali propast mezi chudými a bohatými a Ehm, tak raději vytváříme ehm, hranice mezi cizinci a ehm, svými a cizinci, eh, to říkáme i eh, lidem z jiných zemí Evropské unie. Členské státy eh, znovu chtějí více pravomocí pro sebe, ale oni by měli spíš použít ty pravomoci, které mají pokud je tady turistika za sociálními dávkami, a je to velice malé, jako mi se ukazuje, tak eh, se na národní úrovni eh, snažte přijmout opatření, ale neníčte to, co máme v Evropské unii, a sice svobodu pohybu. Eh, jsou tady dvě koncepce v unii. Jedna říká, omezme ji na společný trh s zbožím a službami. Možná také ještě s tady obranými prostředky. Ale potom tady je další svobodná Evropa, kam patří svoboda pohybu pracovních sil, pohybu všech a tato Evropa říká, bojujte, bojujte proti e, chudobě, bojujte proti e, rostoucím příjmovým rozdílům v Evropě. Je tady nedůvěra. Je tady nedůvěra, protože sociální problémy Evropa neřeší. Kdybychom měli silnou společnou hospodářskou politiku, společnou sociální unii, tak by lidé také e, prohloubili prohlubovali eh, svobodu eh, pohybu, eh, pohybu pracovních sil. Vytvářejme sociální unii jako základ pro důvěru uvnitř Evropské unie. Děkuji. Děkuji a teď slovo za ALDE dostává předseda Frohovstad. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat všem těm kolegům, Eh, kteří se velice zajímají a zejména pan Svoboda o tu demokratickou volbu, kterou má, jsme učinili v naší liberální frakce. Já mám pocit, že to je snad jenom proto, že když to uděláme my, tak o to mají všichni zájem. Eh, každopádně své vystoupení bych nejprve rád zahájil tím, pane předsedo, že bych chtěl vzdát hold občanům Ukrajiny. Proč to dělám? Dělám to proto, že statisíce lidí na ulicích Kijeva dle mého názoru jsou dnes tou nejlepší odpovědí, kterou vidíme a kterou můžeme dát tomu narůstajícím euroskeptickým pocitům v rámci Evropy v dnešní době. Protože v Evropě nacionalisté a populisté se snaží vysvětlit, že Evropa už je u konce, Evropská unie nemá žádnou budoucnost. A přitom vidíme mimo EU na ulicích Kieva všechny ty lidi, kteří by rádi vstoupili do Evropské unie. Já doufám, vážení kolegové, že tento proevropský duch eh, nejenom převáží na ulicích Kyjeva příští týden, ale že také převáží i na Evropské radě příští týden. A bude to potřeba, protože to nebude běžná Evropská rada. Budou tam řešit tři důležitá témata, tři překážky šest měsíců před evropskými volbami. První se týká evropské obrany. Vážení kolegové, je to přesně přes 60 lety, kdy francouzské národní schromáždění učinilo dle mého názoru velkou chybu. Velkou chybu, když snížilo v roce 1954, já jsem se tehdy zrovna narodil, takže si to osobně nevzpomínám, ale francouzské schromáždění odmítlo Evropské obrané společenství. A přitom vidíte, že ve všech členských státech Evropské unie je nyní veřejné mínění pro, nakloněno pro evropskou obranu. A to i v takových zemích, jako je Spojené království. Pokud bychom měli uvést jedno téma, jedna oblast, kde si v Británii myslí, že by se to mělo dělat společně, tak je to právě evropská obrana. Já vím, že řada lidí se před deseti lety smála, když v návaznosti a iráckou válku jsme udělali takzvaný, oni tomu říkali čokoládový sami v Německu ve Francii a snažili jsme se budovat evropskou obranou politiku v návaznosti na dohodu ze Saint-Malo mezi Francií a Británií. A já doufám, že o deset let později tyto ideje, tyto myšlenky znovu nabidou vážnosti. Protože zejména v době úsporných opatření, kdy celá řada členských států má velké problémy s veřejnými rozpočty, mm, je určitě luxus dělat 28krát tu stejnou věc a je naopak mnohem lepší spolupracovat v takové oblasti. Potom druhý důležitý krok, který bude nezbytný na této Evropské radě, je nové uspořádání v oblasti evropské zprávy a řízení. A tady to řeknu velmi otevřeně, pane komisaři. Vy tady obhajujete ty smluvní, smluvní eh, ustanovení, ale tento parlament to nechce. Tady tu myšlenku, že mezi Evropskou komisí a členskými státy bychom měli dělat nějaký kontrakt, nějakou smlouvu, kde se jasně vymezí a stanoví určitá reforma takový systém smluvních závazků, to by byla smrt Evropy, byl by to konec Evropy, vytvořilo by to rezistenci v každém jednom členském státě, kdybyste nastavili takovéto smluvní závazky, protože by to bylo vnímáno jako e, vměšování Evropy do konkrétních národních reform. My už jsme to řekli, pan Gualtieri, pan Brok, já, jménem Evropského parlamentu. A vy dále pokračujete v té myšlence. Přitom komise by měla přijít s něčím jiným, měla by se přiblížit myšlenkám parlamentu, takové myšlenky, jako jsou konvergenční pokyny. Měly by to být konvergenční směrnice, které se budou vztahovat na všech 28 členských států EU a na všech 17 členů eurozóny. A takovéto konvergenční směrnice, konvergenční pokyny by přitom měly různé dopady v jednotlivých členských státech, různé reformy. Takže prosím, opuste už tu myšlenku těch smluvních ustanovení. Tímto dáváte dojem, že Evropská unie a konkrétně komise eh, se vměšuje, vměšuje a nutí členské státy do konkrétních reform a přitom to je odpovědnost členských států. A konečně, vážený pane předsedo, třetí věc, o které chci pohovořit, bankovní unie. Nejprve chtěl říci to, co jsem již mnohokrát, mnohokrát zmínil na plenárce. Myslím si, že bez bankovní unie nemůžeme vyřešit tuto krizi. Vidíme stejně jak se to stalo v Japonsku, že do, dochází k dlouhému období banko- stagnace. A potřebujeme skutečnou, reálnou bankovní unii, nejenom nějakou bankovní unii, nejenom nějakou volnou spolupráci, eh, mechanismu řešení sporu řešení problému. To určitě nebude fungovat. Potřebujeme tedy mezivládní systém, nikoli jenom mezivládní systém, ale komunitární systém. A to jsem si dnes ráno dočetl v tisku, že výstup tupem ECOFINu je opět mezivládní systém, který, je v našem parlamentu doufáme, nebude nikdy akceptován. A za druhé měl by to být systém, který nebudou platit daňoví poplatníci, ale kteří budou platit právě banky. Banky samotné. Je to, bude to systém, pokud tam nastavíme ten systém, systém jako minulosti, tak to budou zase daňoví poplatníci. Čili měly by to platit banky v návaznosti na rizikové profily. A já doufám, pane předsedo, že všichni v tomto parlamentu plně podpoříme návrh komise, který v tomto smyslu eh, reaguje. Takže já tedy doufám, že ECOFIN příští týden a Evropská rada příští týden eh, podpoří tento evropský duch, podobně jak to dnes vidíme v Kijevě na jejich hlavním náměstí. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Verhofštate. Je tady otázka na vás ze strany kolegy Odyho. Prosím pěkně, pane Ody. Drazí kolegové, Citovali jste, jako, eh, citovali jste tady reprezentanty francouzské obyvatele, eh, kteří eh, byli ochotni hájit evropskou demokracii, zatímco Evropa nebyla k tomu ochotná. Domníváte se, že Evropa dnes je na úrovni, aby zabezpečila bezpečí občanů? Domníváte se, že evropská obrana bez zejména velkých států, které mají ty prostředky a patří k nejlepším armádám světu, domníváte se, že Evropa je k tomu ochotná? schopná dnes a připravena. Domnívám se, pane Ody, že evropská obrana se musí vytvořit, protože v současné eh, době eh, není možné ji platit. To je skutečnost. Evropské členské státy eh, vydávají 42% na rozdíl od evropských států, pardon, Spojených států amerických. Výdaje Spojených států amerických jsou obrovské. A ve srovnání k tomu Evropa vydává pouze 42% k tomu, co vydávají američané. Znamená to, když uděláte malý kalko, znamená to, že Evropa je čtyřikrát až pětkrát méně efektivní než armáda Spojených států amerických. A když se podíváte na San Malo, v San Malo se dosáhlo dohody v tom, aby se pokračovalo. Pan řečník bohužel nehovoří do mikrofonu, takže je velice špatně slyšet. Před deseti lety jsme začali s touto dohodou, ale potom se uh, dospělo k naprosto idiotskému činu. Eh, děkuji mnohokrát, pane Verhofštate, a slovo teď má paní kolegyně Harm za frakci Zelených a Svobodné Evropské aliance. Vážení páni předsedové, vážení kolegové, jsem ráda, že alespoň teď po té, co ozbrojené speciální jednotky vyklidili opoziční jednotky eh, na Ukrajině, že tento parlament eh, jednomyslně se zasazuje o to, aby v Kijevě se sorganizovala velice silná prezence. Minulý týden toto rozhodně ještě nebylo možné a já toho velice lituji, že eh, v Kijevě tato vůle být na Majdánu a abychom tam byli přítomni jako Evropský parlament, že k tomuto rozhodnutí minulý týden nedošlo. Je mi to velice líto a doufám, že se to teď změní na základě usnesení, které jsme včera vyjednali a které doufejme dnes všichni odhlasujeme. Ukazuje se v Kijevu veliká slabina Evropské unie a sice, že tady není jednotná politika která by nás vedla ke společnému konání. Co se týče Ukrajiny, tak se v současné době stále více ukazuje tato veliká slabina politiky Ruska, a já tedy nedoufám, že ti, kteří se snaží zasadit o demokracii a svobodu, nebudou eh, muset zaplatit draze za neschopnost a slabinu Evropské unie jednat v této otázce. Když se podíváme na společnou obranou politiku, domnívám se, že tady máme nebezpečí snažit se osedlat koně ze zadu. Je důležité, abychom se zasazovali eh, pro společnou obranu a ale musíme mít k tomu také jednotnou představu. Co jsme se poučili z Atalanty, co jsme se poučili z francouzského eh, působení v Mali eh, když se podíváme na působení vojáků v Afganistanu. Je třeba, abychom si uvědomili, co společně potřebujeme. Kdyby toto stálo na začátku debaty, domnívám se, pak by se nám možná podařilo mít společnou obranou politiku. Když se podíváme na to, jak nedostatečně vybaveny jsou pokladny v Evropské unii, když se podíváme na to, že tady je strašně málo peněz pro společnou sociální politiku nebo pro potírání nezaměstnosti mládeže v Evropské unii, Máme tedy velice omezený rozpočet, ale teď eh, mít tu myšlenku, aby z evropského rozpočtu se pořizovaly bezpilotní letadla. No pane bože, co se tady teď děje, tak to jistě není možné změnit nálady v Evropě. Když se podíváme na bankovní unii, nevím, jak často už jsme o tom diskutovali, aniž Evropský parlament a někteří angažovaní kolegové, jako například Filip Rambens a jiní, tak bychom neměli první pilíř, neměli bychom vůbec Evrop, dohled evropský nad bankami. A co by Evropě velice prospělo? Eh, tento fond, který by zásobovaly banky, ale to zatím je nepopsaný list, protože se to zase tady všechno blokuje. Dámy a pánové, pan Verhofstadt už se o tom zmínil o požadavku, který potřebujeme proto, aby euro zůstalo i nadále stabilní, abychom se dostali z krize. Musíme se dostat do společné fiskální a hospodářské politiky, je třeba zde realizovat nezbytné kroky. Ale to, co vy jste představil, pane Ševkoviči, to je opak, pravý opak toho. Kdo chce, aby se opakovala situace Řecka, je třeba, aby na začátku debaty byla ochota diskutovat o reformách, aby existovala taková pro reformní nálady. Je třeba, aby z proreformních snah se nestály obavy pro budoucnost, eh, aby lidé neutíkali do nacionalistických a populistických stran a hnutí, je potřeba posilovat takové smlouvy, Není třeba posilovat takové smlouvy, za které vy se zasazujete. Je to antidemokratické, antievropské a za to nikdy ne, proto nikdy nedostanete souhlas naší frakce. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Kalanon za EKR. Děkuji, pane předsedo. My jsme o hospodářské politice v této sněmovně hovořili již mnohokrát, takže já se dnes chci zaměřit na obranou politiku. Pokud se týče obrany v Evropě, tak správný přístup dle mého názoru by měl být přístup spolupráce a kompatibility. Toto je přístup, který Evropa rozvíjí již 60 let v rámci NATO. NATO je ověřená fungující aliance a přesto celá řada lidí zde se ji snaží podlomit prostřednictvím evropské demokracie v rámci společné bezpečnostní obrané politiky. Toto by duplikovalo celou řadu e, úloh a vedlo by to k vytvoření Evropské armády. Ano, všichni víme, že na to je potřeba modernizovat. Bylo poprvé vytvořeno v roce 49 a generální nájemník tehdy řekl, cituji, úlohou je, e, abychom e, tlumili snahy Němců, pustili sem Američany, ale Rusy ne. Samozřejmě, dnes máme úplně jiné výzvy a jiné problémy, než v roce 1949. Nicméně sílou na to je, že se jedná o transatlantické bezpečnostní alianci. A my nadále potřebujeme, abychom spolupracovali s Američany. Evropská a americká spolupráce je dnes relevantní více než kdykoliv v minulosti. Bohužel prezident eh, Obama, takzvaný pacifistický prezident, Eh, situace vede k tomu, že USA se stále se více obrací na západní pobřeží, ale my je odstrkujeme. Řada lidí tedy se domnívá, že jediným řešením je vytvořit společnou evropskou obranou politiku. Nicméně takovýto plán má celou řadu chyb a nedostatků. Za prvé, evropské země jednoduše nemají potřebné zdroje. Na to vynikládá nějaký 1 bilion dolarů na obranou politiku. Dvě třetiny pocházejí z USA, jedna třetina eh, tuto tvoří evropské státy a přitom čtyři tvoří tři čtvrtiny. Velká Británie, Německo, Francie a Itálie. Evropská obrana by nemohla existovat, protože stojí jenom na velmi málo zemí. A přesto, i kdybychom propojili naše celoevropské zdroje a výdaje, tak by to bylo zcela bezvýznamné v souvislosti s tím, co přispívá USA. Za druhé, evropské země nejsou zatím připraveny předat velení nějakému evropskému operačnímu velení. E, tady toto je zatím vetováno. Čili bylo by to formou inter- mezivládních ustanovení a závazků, kdyby se země vměšovaly do svých jednotlivých zájmů. A to mi trošku připomíná na to. Ale přitom prostřednictvím duplikace těchto snah a úsilí zbytečně plítváme zdroji, kterých se nám nedostává. Přitom toto jsou zdroje, které bychom mohli vynaložit na hardware či na výcvik, a ne abychom si hráli na vojáky. Přitom nejvíce se musíme zaměřit na naše vojenské složky jako takové, na naše vojáky. Vím, že všichni v této sněmovně si vážíme našich vojenských složek a jednotek a já sám bych chtěl zdát hold našim britským vojákům. Jejich úsilí je skutečně obdivuhodné. Jsou to lidé, kteří bojují za svoji zem a za svou vládu. Británii pod britskou vlajkou za naši královnu. Myslíte si, že tito lidé by byli připraveni nést stejné oběti za Evropu? evropskou vlajku? Já myslím, že ne. Evropské země mají obdivuhodnou historii bilaterální a multilaterální spolupráce. A v tom bychom pochopitelně měli pokračovat. A samozřejmě musíme spolupracovat vždy, kdy je to možné. Strategické rozdíly se musí řešit. A toto vše je zakotveno již v iniciativách NATO. Eh, vezměme si třeba nedávnou misi v Mali. Eh, britské letouny pomáhaly přepravovat francouzskou, eh, francouzské dodávky podobná bilaterální opatření, ale jistě nepotřebují novou byrokracii na evropské úrovni. Potřebují jednoduše jenom finanční podporu jednotlivých členských států. A takováto podpora nevždy přichází z evropských zemí. A nic to neukazuje jasněji, než třeba rozdíly, které vznikly v irácké válce před deseti lety. Tehdy se jasně ukázalo, proč je pro mnoho zemí naprosto zásadní národní nezávislost. V těchto těžkých dobách si nemůžeme dovolit, že obranou politiku budeme řídit z Bruselu. Již máme velmi úspěšné uspořádání, které zajišťuje v Evropě mír 60 let. Je to transatlantická bezpečnost, transatlantické vztahy a ty nám zajistí nejlépe bezpečnost i ve 21. století. Každý krok, který učiníme směrem ke společné evropské politice, vede k tomu, že USA činí krok zpět. Ehm, musíme si uvědomit tedy, že je potřeba zůstat jednoznačně jednotní i s našimi přáteli za Atlantikem. Evropa se musí poučit z této krize. Nesmíme uspěchaně vytvářet nějaké nové koncepty evropského státnictví. Místo toho se spíše musíme zaměřit na to, co skutečně funguje a nevytvářet zbytečně novou byrokracii. Na to funguje. Držme se toho tedy a nepouštějme se do zbytečného úsilí vytvářet nějakou evropskou armádu. Pokud se týká evropské obrany, tak správným přístupem by měla být vzájemná spolupráce a kompatibilita. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a teď za Evropskou levici má slovo paní předsedkyně Gabi Cimer. Pane předsedo, dámy a pánové, včera organizace na zákaz chemických zbraní dostala Nobelovu cenu a před rokem Evropská unie dostala Nobelovu cenu. Proč nevyužijeme summit, který se bude konat příští týden k tomu, abychom skutečně proklamovali vizi. Vizi, že my Evropská unie jsme tou unii, která v celém světě přispěje k tomu, aby se odboural arzenál zbraní. Organizace na no, zákaz chemických zbraní již Eh, odbourala 80 stávajících chemických zbraní na světě a jedno z nejhorších případů v zemi, která je otřásaná občanskou válkou, se odbourávají chemické zbraně. A co děláme my? My organizujeme eh, summit pro zbrojení a tady bych tedy prosila, aby se to bralo tak, jak to říká. My organizujeme summit zbrojařů, zbrojařských lobbyistů. To nejsou úlohy, eh, které máme a které od nás nás očekávají evropští občané, jako bychom žili v paralelním světě. Máme Evropskou unii, eh, která je užírána krizí a co děláme my? My diskutujeme o tom, zda peníze, eh, které se dávají do evropského rozpočtu, zda bychom je nemohli lépe efektivněji využít, aby se budovaly a vyráběly ještě dražší a efektivnější systémy, neovladatelné systémy. A nakonec vám řeknu, přece není žádným zázrakem, že přesně před summitem se teď přichází s tím a říká se, musí se šetřit, protože nedáváte k dispozici členské státy dostatek peněz, protože se nedostatečně angažujete členské státy, protože tady nepůsobíte účinně. Ale to není prostě osedlávání koně eh, ze zadu. To bude nakonec trojský kůň. Není možné, abychom jednali takovýmto způsobem. Eh, čísla, na která se odvoláváte, můžeme číst také úplně jinak. Každý rok se 620 miliard eur vydává na zbrojení a to je více než to, co vlastně eh, je plánováno pro jednotlivé národní rozpočty. Špígl hovoří o 130 miliardách eur, které by bylo možno eh, ušetřit, ale můžeme také říci, že z toho mm, se můžeme zříci. Kdyby tomu tak bylo ve vaší logice, že politici by eh, říkali, co se skutečně děje ve zbrojní, ale vždyť je to naopak. V našem životě, v, našem, v naší politické každodennosti je to tak, že zbrojařská lobby říká politikům, co mají dělat. Eh, podívejte se na to, jak to vypadá. Před jedním desetiletí, když se podíváte, nebyli jsme schopni zavést satelit v Německu. Už 30 let se tady, v, e, už tři roky se v Evropě diskutuje o Eurofighterech. No co si vlastně myslíte? Přece nemůžeme být tak naivní, jako bychom byli ti, eh, kteří nyní budeme uh, určovat, zda budeme teď budovat efektivní systém zbrojení. A uh, do té doby bude existovat na národní úrovni jenom tu možnost, aby se snižovaly rozpočty, když státy musí zabezpečit také svou národní bezpečnost. Prostě tady je tendence, před kterou chci varovat. A ještě jednou bych vás ráda upozornila na to, že dokud také uvnitř Evropské unie nebudeme brát vážně nerovnosti a nebudeme snaž, se snažit je vyrovnávat, dokud nebudeme tlačit například na Spolkovou republiku Německo, aby to, čím přispívá k této nerovnosti, odebrala, ubrala, dokud budeme akceptovat, že zisky, přebytky z vývozu Spolkové republiku Německo jsou dluhy těch jiných, tak se z této situace nedostaneme. Děkuji mnohokrát a teď za frakci EFD pan Farač. Dobré dopoledne. Já vím, eh, že se hovoří o 12 eh, eh, vánočních dnech, ale spíš budu hovořit o, odpočíva, o odpočítávání v dnu, kdy se otevřou volné dveře k, pro lidi z Bulharska a Rumunska. To teď hýbe britskou politikou. Ono často lidé se snaží si zvýšit trošku Eh, svoji známost eh, před veřejností, ale tak eh, řeknu, tak, to, tak teď pomůžu Jeffrey van Ordnerovi. Podívejte se, ten byl pro úplně otevřené dveře pro Bulhary a Rumuny. Ať všichni Britové vědí, kdo jste, aby a toho, co jste dosáhl. A to, co znamená ten volný, volný pohyb, to znamená volný dostup k zdravotnictví, ke vzdělávání, k sociálním příspěvkům, znamená to otevřené dveře eh, pro kriminální gengy a pro eh, eh, ty moderní hrdlořezy, kteří budou mít samozřejmě přístup k tomu nejúspěšnějšímu mezinárodnímu městu v Evropě, k Londýnu. Už ta situace je tak špatná, že 92% zločinů u bankomatu v Londýně spáchali Rumuni minulý, tý, minulý rok. Podívejte se, já netvrdím, eh, že oni jsou nějakým obětním beránkem, ale vím, že spousta lidí pochází eh, z Bulharska a z Rumunska a budou to slušní lidé a chtějí pracovat tvrdě a chtějí eh, zlepšit svůj život, ale svobodný pohyb v Evropské unii nefunguje teď, když tady máme země, které jsou chudé. Člověk, který přijede z Bukurešti a pracuje v Londýně, a dostává dávky na děti, které jsou doma tak ty dávky jsou víc, než on je schopen si vydělat eh, za nějakou špatnou práci v Bukurešti. A proto eh, počty lidí, kteří budou přicházet do Británie, budou nesmírné. Já eh, už říkám další dobu a britský lid souhlasí, dost je dost. 80% Britů nechce, aby za 21 dnů eh, spadly ty hranice. Je to nefér, nefér vůči pracujícím, eh, vede to k nižším mzdám, k eh, vyšší nezaměstnanosti mládeže a vede to k rozdělení uvnitř nás ale nekončí to tady, protože náš premiér s eh, David Cameron eh, s plnou podporou eh, v Labouristů a liberálních demokratů chce rozšířit ten princip od Atlantiku až po Ural, takže to znamená, že země jako Kazachstán, dokonce i Ukrajina, až vstoupí do Evropské unie, nebo vstoupí do Evropské unie. Vidím, že Tony Blair teď dokonce pomáhá Albánii, aby se dostala do Evropské unie. No tak hodně štěstí. Dokonce to chceme eh, rozšířit až do Turecka. No, náš signál je, že eh, Turecko eh, je v angličtině Turkey a to je krocan akorát k Vánocům my nechceme otevřené eh, hranice a pane Camerone, nevzdejte se příští týden eh, jakýmkoliv způsobem vůči hlubší evropské vojenské integrace. Řada eh, zde přítomných by bývala bombardovala Sýrii, kdyby Evropa měla tu schopnost. Naštěstí to neudělala. Evropané budou moci volit příští rok v květnu a já myslím, že tady bude radikální změna. Já si myslím, že tady bude zemětřesení v britské politice příští rok v květnu. Děkuji. Eh, máme tady otázku kolegy Bronce na vás, eh, pokud přijmete. Pane Bronci. Pane Faráži, vy tvrdíte, že jste proti eh, eh, imigraci, nebo to implikujete, ale 4. května 2010 eh, v vystoupení Daily Politics jste říkal, že Británie by měla vydat 250 tisíc pracovních povolení každý rok. A teď hovoříte o Rumunech za to, že jsou odpovědní za zločiny před bankomaty před, v Londýně. Nemohli byste to říci specifičtěji? Byli to rumunští občané romského původu? Děkuji, pane Bronci, eh, za otázku. Já tady něco vyjasním. UKIP není proti imigraci. My vítáme eh, přistěhovalce, chceme přistěhovalce, ale eh, chceme takový systém přistěhovalecký, který mají třeba v Austrálii. Chceme lidi, kteří jsou kvalifikovaní a můžou to přinést naší, do naší země. Nechceme lidi s nemocemi, nechceme, nechceme lidi, lidi s Eh, špinavým trestním rejstříkem, i když v Austrálii tohle bývala podmínka a chceme si vybírat, kdo eh, přijde eh, do Británie, ale nejsme diskriminační, neděláme tady žádné obětní beránky, akorát si chceme mm, chránit své vlastní hranice a chceme si chránit vlastní demokracii a to nemůžeme dělat jako členové této Evropské unie. Dobrá, říká pan předseda. Teď se dostáváme opět k našemu eh, obvyklému kolečku a teď eh, paní kolegyně Lepen eh, se omluvila, zatím se nedostavila a to mi umožňuje teď dát slovo kolegovi Elmaru Brokovi za EPP. Prosím. Pane předsedo, pane předsedo rady, pane komisaři, kolegyně a kolegové, slovo k Ukrajině když vidím, co se znovu stalo dnes v noci, že i iniciativy paní Ešnové Američanů ničemu nepomohly, musím skoro říci, železná opona zase padá dolů. Zase se stahuje. Na základě ruského tlaku se bere národu svoboda k vlastnímu rozhodování. Myslím si, že to musíme velice jasně ukázat v našem usnesení, že něco takového není přijatelné. Já souhlasím naprosto s paní Harmsovou, že to souvisí také s tím, že nemáme žádnou společnou politiku vůči Rusku. Otázky, které se budou projednávat na Evropském summitu, otázka eh, společné zahraniční a bezpečnostní politiky má veliký význam. My jsme pro NATO. Zastáváme názor, že NATO je komunitární, že NATO potřebujeme jako systém kolektivní bezpečnosti, ale musíme mít a rozvíjet vlastní schopnosti. Když to nebude evropský zbrojařský průmysl sám, budeme to muset nakupovat jinde a nebudeme nezávislí. Není tady důležité té politické jednání. Musíme mít strukturelní koalici mezi všemi členskými státy, jinak nebudeme akce schopní. A rozpočty nám ukazují, že s přibývající měrou máme stále více byrokracie, ale stále menší akce schopnost. A tady je třeba spojovat věci. To je přece to nejdůležitější. Nemůžeme očekávat, nemůžeme čekat na to, že američani v evropském sousedství to všechno budou řídit. Nechceme také, aby jednotlivé členské státy se staly vazaly Přece se jinak staneme jezevčíky v područí americké politiky. Tady musíme mít vlastní evropské schopnosti, abychom na této úrovni přinesli vlastní výkonnost. Nechceme být jenom globálními platiči, ale také globálními aktéry a proto musíme vytvořit vlastní předpoklady. Dámy a pánové, evropská hospodářská měnová politika znamená, že potřebujeme společnou hospodářskou politiku od té doby, co je Evropský parlament činný. Vždycky jsme se zasahovali opak stability mobility, abychom zasáhli lepšího sixpacku, lepšího dvou sixpacku, eh, pardon, <laughs> dvou balíčku a musíme využít možnosti reformních programů a musí být posíleny na základě evropského semestru. Je třeba, aby všechny členské státy zastávaly stejné hlavní linie. Je třeba, aby národní programy mohly být podporovány z komunitárního rozpočtu, protože se tady jedná o pojednávání mezinárodních témat a je třeba, aby byly i národní parlamenty více zapojeny. Myslím si, že to má veliký význam, ale jedině tak se nám podaří eh, provádět dobrou eh, hospodářskou politiku a také sociální politiku. Pane předsedo, a teď ještě jednu věc. Když jsem si vyslechl něco od pana Faraže, už ne k ouru, ale k imigraci, to je ten nejlevnější populismus na úkor ostatních. Evropská unie má veškeré nástroje pro to, aby lidé, kteří nemají žádnou ochranu v případě nemoci, aby se již nepouštěli do země, nemusí se jim dávat žádné sociální benefity. Kdybyste ve Velké Británii prosazovali evropské právo, tak byste nemusel takto populisticky tady teď mluvit. Děkuji mnohokrát, pane Broku. Pane Broku, pan kolega Dartmouth by se vás chtěl něco zeptat. Jste ochoten odpovědět na modrou kartu, ano? Takže pan Darmut, prosím. Pane Proku, děkuji za to, že jste přijal moji otázku. Vy jste použil větu, která byla přeložena následovně. Uh, rozvojové schopnosti, rozvíjení schopností Evropské unie. Znamená to snad, že byste chtěl, aby Evropská armáda, Evropsk, že byste rád viděl Evropskou armádu a Evropské námořnictvo a podobně? Pane Broku, chcete odpovědět, ale jistě, vážený kolego, k tomu přece vůbec neexistují právní předpoklady, i kdybych to chtěl, co se týče toto programu, to je uskutečňování Lisabonské smlouvy a evropských eh, schopností dosáhnout konečně dělbu práce. Například nemůžeme mít žádnou evropskou armádu pouze z německého pohledu, eh, protože by to srozkotalo na výhradách Národního parlamentu a z tohoto důvodu to znamená rozšiřování obav, které vůbec nesou nej, jsou, pardon, jsou v rozporu s evropskou společnou politikou. Jedná se o dělbu práce proto, aby se uspořili peníze, abychom měli větší akceschopnost. Z Velké Británie nejsou vůbec schopni financovat svou vlastní armádu, ale kdybychom tady měli k tomuto tématu dělbu práce, pak bychom byli daleko akceschopnější nejenom v Evropě a také v Británii. V Evropa znamená pooling a sharing, to znamená vytvářet půl a sdílet odpovědnost tím, že by se sloučily naše schopnosti, abychom zaručili zpět suverenitu našim národům tak, jak ji zatím nejsme schopni zaručit tomuto projektu nechápete a raději byste chtěl, aby v kontextu jsme zase dospěli k tomu, aby eh, všechno dělali jednotlivé malé státy. Děkuji vám a nyní má na dvě minuty slovo pan Gualtieri. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěl říci, že tento Evropský parlament bude velice pečlivě sledovat, zda ty dohody o SRM budou plně naplněny. Dále, co se týče smluvních ustanovení, tak toto se zdálo být jediný výsledek eh, všech těch snah, které se snažily o to, aby byla stanovena roadmap směrem k fiskální a měnové unii. A nám to připadá hodně málo. Máme pocit, že skutečná dohoda a těchto nových zásadách tohoto nástroje není ani v dohledu. Eh, další posílení ekonomických snah musí eh, být budováno na příslušných pobídkách, ale členské státy nejsou schopny definovat mechanismus solidarity. A takto prostřednictvím příslušné strategie chceme tedy, aby bylo dosaženo dohody o těch smluvních ustanoveních a přitom mechanismus solidarity se odkládá někdy na zítra. Ale jestliže by měla dohoda vést takovýmto politickým závazkům a přitom tam nejsou jasně formulovány příslušné podbítky, tak to není správné. Eh, ale celá tady toto eh, smluvní logika se nám zdá poměrně nepřesvědčivá. Nelíbí se nám, že to je něco, co je slabé vůči silným a silné vůči slabým. A také nám tady chybí sociální dimenze. Eh, klademe tady důraz na politiku nabídky, ale přitom v době krize zejména musíte řešit poptávku. Není, musí, je tedy potřeba se lépe zaměřit na všechno to, co by mělo podléhat spolurozhodování. Je tedy potřeba se k tomu postavit poměrně skepticky. My jsme připraveni sehrát naši institucionální dohodu, ale jestliže principy stanovené v příslušném ustanovení nebudou náležitě vyhodnoceni, tak ta smluvní ustanovení, pokud by skutečně měla projít v Evropské radě, se setkají s velmi těžkým přijetím v tomto parlamentu. Děkuji a nyní dvě minuty má slovo pan Watson. Vážený pane předsedo, eh, tato sněmovna vítá závazky té Evropské rady vůči společné bezpečnostní a obrané politice. Tato politika by měla odrážet eh, dobrou práci rady. Úspěch eh, nebude ani tak stanoven na eh, tom, jak bude nastaveno vedení, ale spíše na tom, jak budou nastaveny jednotlivé záměry a úmysly je potřeba budovat příslušnou průmyslovou základnu s použitím prostředků Horizon 2020. Je potřeba Mm, tato politika také by vedla k novým strukturám NATO tím, že by dala novou novrováhu transatlantické alianci prostřednictvím obchodního investičního partnerství v oblasti námořní bezpečnosti, v oblasti kyberbezpečnosti či satelitních systémů. Toto vše musí být priority. Pokud jde o ty bezpilotní letouny, drony, ceptejme se nejprve sami sebe, do jaké míry skutečně zvyšují bezpečnost USA. Evropská rada by neměla předělávat energetickou politiku. Přeměna v přechod z fosilních paliv na ekologickou energii je naprosto zásadní. Bude to mít zásadní dopady na změny klimatu a také to zajistí naši nezávislost na Rusku. Rada bude jistě velmi e, moudrá, když se nebude držet rady pana Svobody. Pan Svoboda si mm, prosazuje e, socialistickou politiku a mm, posílení dluhové služby a tuto vše, což by jenom dále zadlužilo naše děti. Když se snažíte se tady aplikovat politiku Gordona Browna či Olanda či Zapatera, v takovém případě, pane Svobodo, eh, liberálové se staví, dávají od vás jednoznačně ručece pryč. Děkuji mnohokrát, pane Vocné. Nyní má slovo na dvě minuty paní Kromberg. Vážení eh, poslanci, Finanční omezení eh, zásadně eh, snižují výdaje na obranu. To ovlivňuje samozřejmě naše obrané schopnosti. Ovšem tento negativní dopad je ještě mnohem větší vzhledem ke špatné koordinaci a spolupráci mezi námi Evropany. Naše eh, frakce se silně domnívá, že naše domácí bezpečnost závisí na eh, společné evropské obraně, opakuji společné evropské obraně. Rádi bychom proto vybrali, eh, vyzvali evropské členské státy, aby se snažili budovat robustní obrané schopnosti, nechť překonají roztříštění a rozdělené obrané kapacity. E, nechť více e, koordinují. E, potřebujeme evropský semestr pro obrané záležitosti. Potřebujeme větší koordinaci na úrovni průmyslu prostřednictvím harmonizace standardů a certifikace obraného zařízení. Nepotřebujeme výzkum, vývoj a export plně eh, automatizovaných eh, a autonomních eh, bezpilotních letonů, které jsou schopné zabíjet bez lidského zásahu. Potřebujeme je zahrnout do takových zbrojních režimů, jako Evropská společní pozice a nebo režim pro vývoz zboží dvojího užití a také do smlouvy o vývozu zbraní. Dnes eh, jsme volali po posílení obraného balíčku, jak eh, to navrhuje komise eh, ve svém sdělení. Členské státy EU musí zásadně prohloubit svoji spolupráci a koordinaci v těchto aspektech obrany, v těch, které jsou důležité pro efektivní společnou obranu a bezpečnostní politiku. Děkuji vám, paní kolegyně, a nyní na dvě minuty má slovo pan Van Orden Eh, eh, který v současné době... No, máte dvě minuty. Děkuji. Eh, Zasedání Evropské eh, rady příští týden eh, se eh, ohlašovalo v Bruselu dlouho jako obrana rada, kde se má posunout hodně evropská bezpečnostní a obraná politika. Už jsme tady dnes slyšeli takové ty dlouhé mantry z rady a z komise dnes dopoledne. A pokud jde o obranou práci, tak kromě seznam úkolů pro komisi, to bude velice omezené, jak kolik tam budou rozhodnutí, tak eh, to určitě nebude důležitější eh, než ministři eh, sportu a školství 25. listopadu. Takže jak se ptal rady, jaké důležité rozhodnutí budou eh, šéfové státu a vlád na radě příští týden přijímat v oblasti obrany. Já si myslím, že společná bezpečnostní a obraná politika eh, už je teď eh, trochu za zenitem. My jsme tady tak trochu teď ještě pořád v, říči, v říši divů za zrcadlem a v této sněmovně, ale v národních hlavních městech není chuť k společné evropské vojenské politice. Důraz se správně přesunul na na občanské aktivity, pokud je o prevenci krizí, humanitární pomoc a rekonstrukci po konfliktech. Řada z nás vede dlouhou kampaň za takovýto posun, tak aby Evropská unie mohla udělat něco užitečného, aby mohla doplnit eh, vojenskou sílu NATO a ne, aby se s ní snažila soutěžit. Snažili jsme se Eh, stále více eh, eh, neduplikovat zaměstnance a struktury, které jsou v NATO. Málo misí CSDP se správně kontroluje a většina z těch úspěšných byly civilní mise. Jak říkal jeden americký generál, Evropská unie už udělala trubky, ale neteče v nich žádná voda. Děkuji vám mnohokrát, pane Vanoden. A nyní na minutu má slovo pan Šontis. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. E, odkazujeme se na zasedání příštího Evropského sametu příští týden v době, kdy evropské národy skutečně trpí pod politikou úspor, které jim nutila Evropská unie. Žijeme v době, kdy Evropa evropské demokratické vymoženosti se ztrácejí ve jménu posilování eura. Šéfové státu a vlád budou příští týden hovořit také i o hospodářské situaci a hospodářské a měnové unii. Už jsme dostali příchuť bankovní unie, eh, evropské hospodářské politiky a tak dále, ale katastrofální výsledky této proklamované politiky se ignorují. Máme 1,5 milionů nezaměstnaných a tisíce domácností v Řecku, které jsou bez proudu. Řecko je zemí, eh, která eh, je dozorována všemi institucemi Evropské unie a vydírána. Pane předsedo, taková Evropská unie, taková Evropská rada, takový summit evropských šéfů státu a vlád přeci ukazuje, že nejednají a nepracují v zájmu evropských občanů. My se budeme zasazovat o radikální změnu, abychom opět dosáhli Evropu spolupráce a solidarity. Děkuji. Děkuji vám, pane Šantesi. A nyní má na minutu a půl pan kolega Paksas. Pane pirmininke, gerbimi kolegos, ne pirmą kartą vadovų tarybos darbo... Vážený pane předsedo, vážení kolegové, na pořadu jednání Rady se objevuje celá řada důležitých témat eh, týkající se hospodářského růstu a rozvoje. Bude se hovořit o obrané unii, bude se hovořit o vytváření pracovních míst, ale přitom tato jednání doposud nepřinesla žádné hmatatelné výsledky. Je potřeba říci, že zatím v letošním roce žádného přelomu dosaženo nebylo. Nezbytné kroky nebyly e, podpořeny nezbytnými reformami. Opatření pro malé a střední podniky se ukázala jako zcela nedostatečná. Jediné zlepšení představovala sezónní zaměstnanost. Já zde hovořím o příkladech dočasných opatřeních. V zimě se problémy opět zhorší a vyhrotí. A já myslím, že výsledky uvidíme ještě v létě příštího roku, kdy dojde k dalšímu nárůstu nezaměstnanosti mezi mladými lidmi. Myslím, že je potřeba se zaměřit na následující témata učinit důležité kroky pro podniky, které by měly být povzuzovány v tom, aby zaměstnávali lidi mladší 30 let. Finanční podpora pro mladé, kteří se snaží pořídit první bydlení. Stejně tak je potřeba snížit eh, břemeno uvalované na pracovní pracující. Jejich zatížení by mělo být minimální. Děkuji a nyní na minutu a půl a paní Sinclair. Uh, Děkuji, uh, pane předsedající. No a už jsme zase tady. Uh, pořád máme evropské ekonomické obtíže po celém kontinentu a co nám Evropská unie najednou projednává na Radě obranu. Já bych řekla, že po celé Evropě, nejenom ve Velké Británii, eh, obrana je úplně na konci eh, seznamu toho, co lidi eh, zajímá, to, co chtějí probírat. Chtějí probírat zaměstnanost, chtějí probírat to, kolik je stojí živobytí, rostoucí inflace, ale o tomhle vy hovořit nechcete. Chcete hovořit o obraně. Komise tady hovořila o konkurenci se Spojenými státy. Proč chcete konkurovat Spojeným státům? Je nás 28 svrchovaných států. Neexistuje způsob, ani existuje vůle, alespoň v Británii, být eh, jedním svrchovaným státem, který se bude jmenovat eh, Evropská unie. Musíte mít souhlad lidu, ale to vy nechcete. Eh, chcete se najednou posouvat k nějakému superstátu. Neměli bychom konkurovat Spojeným státům, měli bychom s nimi spolupracovat. Proč chcete znovu objevovat Ameriku? Máme na to na to eh, eh, je dobře vyzkoušené a osvědčené. Eh, potřebujeme oživit na to. To je třeba. A potom zaměstnanost a euro. Vy si tady blahopřejete, protože se v připojuje eh, Lotyšsko. A my tady pořád eh, flikujete tu jednotovou eh, měnu, ale situace je úplně zamrzlá. A teď tady najednou sem přidáte Lotyšsko, ale víte dobře, víte, že když neustále rány přikrýváte dalšími obvazy, tak pořád zahnívají stále více. A takhle to bude s eurem. Bude to nakonec bolestivé, postupně tady bude pokles a zraní to evropský lid. Přestaňte s tím šílenstvím. Děkuji mnohokrát a nyní na dvě minuty má slovo pan Saudar Gas. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Gruodžio 19-20 dienomis vyksiančiame Europos vadovų tarybos. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, 19. a 20. prosince se sejde Evropská rada, která by měla rozhodnout o směřování budoucí společné obrané a bezpečnostní politiky. Bude řešit eh, návrhy na více efektivní Evropskou měnovou unii a na posílení spolupráce, která by měla zajistit eh, dlouhodobou evropskou hospodářskou a finanční stabilitu. Eh, vedoucí představitelé také budou vyhodnocovat pokrok a další provádění opatření, která by měla podpořit růst a zaměstnanost. Toto jsou nepochybně témata, která jsou naprosto zásadní pro blahobyt evropských občanů. Vedoucí představitelé Evropy budou hovořit o ustanovení bankovní unie. To je i jedna z priorit litevského předsednictví. První kroky pro vytvoření této unie byly již odsouhlaseny, to je jednotný mechanismus dozoru, který by měl zajistit předcházení krizí. A já doufám, že Evropská rada se shodne na druhém pilíři, což je společné řešení problémů a nesolventní bank. To bude znamenat, že ve chvíli, kdy banka bude mít problémy, tak ty náklady na řešení bude nes banka samotná a dojde k ochraně prostředků daňových poplatníků. Mělo by to zabránit vzniku bankovních krizí do budoucna, zlepšit se kvalita bankovního dozoru a měl by se zvýšit důvěra v rámci EU i na mezinárodních trzích. To by mělo usnadnit půjčování pro finančních prostředků podnikům i občanům. Vážený pane předsedo, Evropská rada také vyhodnotí platí pokroky v oblasti energetiky. Víme, že nový evropský rozpočet, který jsme schválili na minulém zasedání, má rozpočtové položky pro strategické energetické projekty a Evropská komise schválila celou řadu energetických projektů ve společném zájmu. Musíme mít na paměti, že v současné době evropští občané platí příliš mnoho za energii je tedy potřeba zajistit náležité provádění těchto projektů tak, aby došlo k dokončení jednotného energetického trhu a k eliminaci energetických ostrovů. To zvýší konkurenceschopnost a zajistí nižší ceny pro spotřebitele. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu a půl má slovo pan Enrique Guerrero. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, na začátku eh, ve projevu eh, hovořil pan Svoboda o e, srovnání možnosti zaměstnanosti v USA a v Evropě. To je smutná ironie, e, protože tam jsou pozitivní, zatímco u nás jsou negativní nebo rachitické ve skutečnosti. Evropské unie více než 10 zemí, které mají míru nezaměstnanosti tak vysokou, že se jim nepodaří ji snížit na 10 jenom během několika dekád, desetiletí. To ukazuje, v roce, že v roce 2008, 2012 a v příštím roce existovaly politiky, lepší na jiných kontinentech než v Evropě. Ukázá se to, že výlučná politika úspor nepřináší pozitivní výsledky jako jiné politiky v jiných zemích. Ale nejedná se pouze o politiky, jedná se také o procesy rozhodování. E, tam se konají rozhodnutí z jednoho dne na druhý, když se dosáhne politické dohody rychle. Pravdou je, že v USA se ta také zažil shutdown, to znamená, že byly paralizovány během určitého počtu měsíců. Ale vraťme se do Evropské unie. Ještě dnes diskutujeme o mechanismu eh, bankovního řešení a nevíme, zda se dospěje k dohodě na příštím zasedání rady. Ale údaje ukazují, že jediný základ rezoluce nebude realizován dříve než v příštím desetiletí a s tímto kalendářem je důležité dosáhnout opravdové bankovní unie, která by byla srozumitelná zbytku světových ekonomik. Proto musíme změnit politiky a musíme změnit rovněž způsob rozhodování o těchto politikách. Děkuji Enrique a nyní na dvě minuty pan Daf. Je... Zasedání Evropské rady otevře obrovský eh, katalog přání a možností v oblasti bezpečnosti a obrany. Ovšem mohlo a mělo by přijmout rozhodnutí k nasazení Evropského bojového uskupení ve Středoevropské republice na podporu eh, francouzských bojových jednotek. Já jsem navštívil eh, tohle bojové uskupení a je to skvělý příklad vojenské eh, spolupráce a sdílení je to ukázka eh, vzorného eh, školení, eh, pardon, výcviku a, a uvědomme si, že ještě mají čistý štít, protože od roku 2005 nikdy nebyli nasazeni od svého vystoupení. Nejdříve byl jejich zásah to vetován Němci a potom Brity. A pokud se má historie opakovat, Eh, už eh, také nikdy nasazeni nebudou. Příští týden budeme mít šanci. aby eh, skupina politicky orientovaných, politicky chtějících zemí se postavila do čela, přestala hovořit a začala kolektivně jednat na obranu a k prosazení bezpečnostních zájmů Evropské unie. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Andrew, a nyní na minutu má slovo paní Evans. Thank you, President. Děkuji, eh, pane předsedající. Pokud má Evropa fungovat, tak musíme ukázat, eh, že má zcela jasný hlavní, eh, hlavnou, jasnou hlavní roli na mezinárodní úrovni také. Musíme zajistit mír. Efektivní bezpečnostní politika musí být integrována do politiky řešící chudobu, životní prostředí, potraviny, bezpečnost, zdroje, vodu a tak dále a jak jinak to udělat, eh, když, než eh, zapojit eh, civilisty, než podporovat pochopení, než předcházet konfliktům v rámci OSN. Teď je doba investovat nejenom do zbraní, ale do lidí, zejména do mladých lidí, vytvářet pracovní místa, abychom se ozdravili, oživili a zrekonstruovali

Děkuji vám, pane kolego, a nyní má slovo na minutu paní Marisa Matias. Um- Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, zasedání rady jsou stále více setkáváním lobbystů. Lobbystů, kteří získávají stále více moci a stále méně se vychází vstříc požadavkům evropského lidu. Tyto lobby existují ve finančním sektoru a teď na prosinci to si jistě připomeneme, že to bude ještě posílené zbrojařskou lobby. Máme tady bídu, nezaměstnanost a skutečné opravdové problémy v Evropě ale eh, Evropský summit bude rozhodovat o tom, že bychom se měli zaobírat obranou politikou a vyššími výdaji na zbrojení, ale to přeci není opravdová politika. Ob, obyčejný občan je nucen k úsporám, ke spoření, eh, krátí se prostředky na zdravotní zásobování a vzdělávání, ale posílí se zbrojení. Tedy zdá se mi, pane předsedo, že tato Evropská unie naprosto tragickým způsobem se vydává na cestu, ze které není návratu. Eh, chybí tu ještě ta věta z Jamese Fonda, protože eh, pak se člověk zničí vlastním nástrojem během několika vteřin. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě hospodářská situace v Evropě se zdá zlepšovat, s tím souhlasím, ale čísla růstu stále ještě nevidíme. Evropský průmysl musí zavírat podniky jednoho po druhém a nedochází k vytváření nových pracovních příležitostí a táží se zda na Evropské komisi a na Evropské radě skutečně pracují na opatřeních, která by zlepšila situaci. A teď eh, Eh, Lotyšsko chce přistoupit k euru. No popřemýšlejte o tom, my tady hovoříme o společné obrané a bezpečnostní politice v Evropské unie eh, s možnostmi zaměstnávání, zatímco trojka v Řecku nutí Řecko k tomu, eh, aby zavírali zbrojařský průmysl a to tedy nepřináší žádné hospodářské výsledky to je prostě pouze požadavek euroskeptického hnutí v naší zemi. A trojka by měla konečně přestat s těmito zvláštními akcemi v Řecku. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, a nyní na minutu má slovo paní Stasen. Děkuji, eh, pane předsedající. Evropská unie eh, se o sebe myslí, eh, nechť uprostřed krize se bavíme o něčem jiném, a sice o spolupráci. Ovšem krize tímto nezmizí a proto se začnou plánovat permanentní evropské vojenské ústřední stále, stále bojovní, bojová uskupení a dokonce i evropské bezpilotní letouny. A má se to platit z evropského rozpočtu. Vyhaz Vyhazují se eh, peníze daňových poplatníků eh, na eh, spoustu společných obraných institucí. Evropská unie by ráda byla mm, vojenskou velmocí ale nemá eh, smysl eh, dávat peníze na takovéhle eh, federální koníčky, protože Evropská unie bude federální stát, který chce pohltit své vlastní státy. My musíme zůstat společenstvím národních států, musíme to spolupracovat bilaterálně a v rámci NEU, NATO. Evropské vojsko doufám, že nikde je třeba, abychom se neklamali a uvědomme si, že to je v zájmu nás všem. Jak eh, pan Bronz eh, říkal, eh, navzdor tedy změnám, tak k, velký, k velkému obratu dojde v příštím květnu a potom se podíváte na to, kdo se dostane do Evropského parlamentu za strany. Děkuji a nyní paní Olavia. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený pane ministře. Nadcházející rada bude příležitostí pro naše vedoucí představitele, aby se zamysleli a posoudili, jaká rozhodnutí učiní v nadcházejících měsících aby podpořili obnovu evropské ekonomiky. Potíže eh, v oblasti ekonomiky v členských státech a konsolidace veřejných financí nás nesmí vést k tomu, abychom zapomněli, že východiskem by měl být růst a nikoli usputná opatření. Růst, který bude založen na strukturálních reformách a investicích. Už není doba úsporných opatření a úspornosti. Ne, je potřeba učinit jednoznačný obrat a zaměřit se na Evropskou a měnovou, ekonomickou měnovou unii a rozjet naši ekonomiku, chtěl bych zmínit důl význam úlohy Evropské centrální banky, která někdy je připodobňována k centrální bance v USA. Je potřeba, aby tato banka vynaložila veškeré potřebné zdroje na řešení našich deficitů. Domnívám se, že nastala doba opustit naše osobní rozbroje a snažit se propojit zdroje jednotlivých členských států. Je potřeba Evropská unie jednala koordinovaným způsobem, aby vynakládala méně prostředků, ale mnohem efektivněji. Je potřeba, abychom stanovili jasnou centra, cestovní mapu, jasnou roadmap, která bude mít jasné lhůty pro vytvoření společné obrat a obrané politiky. Já, který pocházím ze Sicílie, bych chtěl zmínit tragické události v oblasti Lampedusy a úspěchy, které přinesly nadcházející kroky v oblasti Task Force a společných snah. Díky tomuto již imigrace nebude vnímána jenom jako problém zemí prvního vstupu, ale jako celkový strukturální problém týkající se celkové Evropy. To, co se nyní děje v Ukrajině, by mělo být důležitým eh, impulzem pro všechny mm, tolik lidí se snaží k nám dostat a my, kteří jsme uvnitř, se, musíme ze všech se snažit, aby Evropa změnila směr a dostala se z krize. Děkuji mnohokrát a nyní mám dvě minuty. Slovo paní kolegyně Kopa. Děkuji. Před deseti lety od roku 2004 Eh, byla rozvinuta evropská bezpečnostní strategie. Pět let uplynulo od diskusi o uskutečňování této strategie. Rada pro bezpečnost v prosinci si předepsala mnoho cílů a v Evropském parlamentu jsme na posledním plenárním zasedání vyslali naprosto jasné poselství. Řekli jsme, že i v oblasti bezpečnostní a brané politiky se musíme dostat ku předu. Společná bezpečnostní a braná politika je důležitou součástí stále silnější evropské integrace. Nedostaneme se popředu, Evropa nebude nikdy schopna dostat svým úlohům, úkolům na světové úrovni a nebude moci přispět k zachování světového míru. a e, hospodářská krize a nezbytnosti úspor přispěly také k úsporám do bezpečnostní politiky a teď musíme za méně peněz dosáhnout více a to koordinování našeho úsilí mezi jednotlivými členskými státy. Zastáváme názor, že společná evropská obraná bezpečnostní politika musí být také viditelná. Nemůže to být téma, o kterém se bude diskutovat pouze na úrovni elit. Je důležité, aby to podporovali i občané. My jsme navrhli naprosto konkrétní opatření uskutečňování prognoz Lisabonské smlouvy pro posílenou spolupráci Eh, fond Startup a článek 14, eh, který některé členské státy eh, dává do situace, kdy mohou uskutečnit určitá reálná opatření. Předložili jsme návrhy, jak pokročit ku předu, ale musíme říci, že doposud nic takového nebylo uvedeno v život. Zatím máme co dočinění pouze se sliby. V červnu 2013 se tady slibovalo že eh, bude existovat podrobnější analýza situace, ale do posud se stále ještě vydávaly deklarace ke společné bezpečnostní a obrané politice. Jsou tady národní egoismy, zdrženlivost a to opětovně ukazuje, eh, jak Evropská rada pokračuje ve své činnosti místo, aby hledala společného jmenovatele. Potřebujeme více Evropy a členské státy se musí zasadit eh, na základě správných velkých rozhodnutí pro správnou cestu v Evropě. Děkuji vám, Valery, a nyní má na dvě minuty slovo pan Görens. Eh, Děkuji, pane předsedo, abych to řekl naprosto jasně. Stále ještě Eh, jsme v době osvícení, co se týče evropské eh, armády. Eh, když se podíváme na snahu o realizovat větší pokrok, všechno stroskotává. Je třeba, abychom dosáhli eh, technologické a hospodářské úrovně odpovídající úrovni doby. S tím jistě bude, eh, budou všichni souhlasit, ale dochází tady k plítvání v oblasti, kdy se má spořit v rozpočtu. Máme tady duplikace, zvyšování nákladů na výrobu zbraní. Je třeba přesměrovat peníze do víc, eh, většího výzkumu, abychom se nezbavovali možností dosáhnout v této oblasti většího pokroku. Buďme realisté. Z důvodu, které tady již zazněly, chceme evropskou armádu, chceme evropský průmysl restrukturalizovaný v oblasti zbrojení, abychom mohli mít společnou obranou a bezpečnostní politiku. Již de Gaulle definoval svým originálním způsobem nezbytnost horizontu a to horizont je to, k čemu se musíme přibližovat na základě správných opatření. Je třeba, abychom také realizovali umírněnější opatření. V některých členských státech eh, není dostatečná kapacita, ale není třeba ji zdvojovat. Máme to více členských států, eh, které jdou správným směrem ve směru zlepšování interoperability vojenských sil. Ale problém je na politické úrovni. Nepůsobí, čemu nepomůže, když budeme pouze ukazováčkem poukazovat na to, že tady máme nedostatečnost v této oblasti. Je třeba abychom byli schopni v případě nutných intervencí zasáhnout, ale případ Mali ukázal, že Evropa nebyla schopna eh, udělat eh, společnou akci. Děkuji, Charle, a nyní má na minutu slovo pan Eichhout. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že nadcházející eh, summit se především bude zaměřovat na obranou politiku a eh, spíše by se eh, zdálo, že to bude summit obraného průmyslu, ale já jsem chtěl hovořit spíše o hospodářské spolupráci a vytváření hospodářské unie. Když se na to podíváme, tak se přijímají základní kroky eh, přesně tak, jako o tom včera hovořili ministři financí. Dělají i se kroky eh, eh, směrem k finančnímu fondu, který bude vytvářen mezi vládami. Je to takový nouzový fond, který bude řešen mezivládně. A příští týden se také budou řešit bilaterální kontrakty mezi členskými státy a Evropskou komisí. A pokaždé zase Evropský summit vypadá, že je mimo eh, demokratickou kontrolu Evropskou komisí. Vypadá to, že je tady stále větší politická kontrola ze strany Evropské komise, ale nikdy, eh, nebo kdy už se konečně postran, postarají o demokratickou kontrolu Evropskou, eh, Evropské komise. A potom ještě sociální Evropa, jsou tam pouhé, ubohé dva paragrafy o, nebo odstavce o evropské sociální politice. Kdy konečně se dovíme, jestli Evropa bude sociální nebo ne? Děkuji, pane kolego, a nyní má na minutu slovo paní Andersonová. Já bych eh, chtěla signalizovat eh, všem eh, lidem příslušných zemí, když, se, když slyšíte, jak úspěšný irský program byl, tak tomu nevěřte, protože tady pravda se skrývá za dobrým příběhem. Tady máme obrovské, obrovské zničení veřejných prostorů obcí, všechno se rozpadá a vláda ráda škrtá, jaký to navrhuje komise a cíleně pokračuje ve zmílené politice úspor. Nejsme spokojeni eh, s eh, devastací ekonomiky Irska a dalších eh, zemí v programu. Zaměřujeme se ovšem teď na to, že se má ničit daleko více teď se tady najednou hovoří o navýšení obraných výdajů a posilování evropské obrané schopnosti. To je opravdu znepokojivé. Eh, doufám, že moudří vítězí a že Evropská rada se nevrhne střem eh, hlav do další eh, militarizace Evropské unie. Děkuji. Děkuji a nyní má na minutu slovo pan Hans Peter Martin. Pokusím se hovořit potichu, protože možná, že pak mě někdo bude poslouchat. To přece nejsou žádné hloupé řeči, když se říká, že stojíme před volbou směru. Přece není nesprávné, když se praví, že jsme tady v nebezpečí, že příští parlament bude veden extremistickou nacionalistickou frakcí. E, přece musí u všech e, zvonit zvony na poplach a musíme se ptát, že v této souvislosti má smysl zejména právě teď dát jako prioritní téma, téma zbrojení na úkor sociálních otázek. Co pak jste se kompletně tři tečky, ptají se, celá, ptají se všichni občané. Čísla, eh, tři místná milionová čísla, rada, komise, eh, věnuje na nejistotu. A pak, když budeme takhle tečka, tečka, tečka jednovat, budeme mít zlé probuzení 26. května, ale stále ještě není pozdě. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a nyní má slovo na dvě minuty pan Pěch Ody. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, pane předsedo rady. Má první slova jsou věnovány politování nepřítomnosti předsedy Evropské rady. Já jsem navrhl, aby byl pozván, pane předsedu. Nevím, zda byl pozván nebo zda odmítl přijet. My už nechceme mít vztahy s šéfy vládu a států, kteří se setkávají s předsedou Evropské rady a my nikoliv. Lituji toho, že prostě není přítomen, co se týče průmyslové obranné politiky. To je sektor, který má specifické charakteristiky díky povaze svých produktů. Eh, systém se vyvíjí několik desetiletí a je třeba společné velení. Musíme mít tedy společnou průmyslovou politiku pro obranu a já děkuji komisi za její vynikající sdělení. V Evropském parlamentu jsme navrhli eh, koncept statutu společné obrany abychom zabezpečili, že budou zaručeny pracovní místa v této oblasti a že bude zabezpečena produkce na evropském kontinentu, abychom měli vlastní certifikaci zbraně, abychom byli autonomní. Eh, měli jsme důvod k vývoji našeho vlastního systému Galileo, když vidíme, jak docházelo k odposlouchání ze strany USA. A je třeba když se podíváme například na našeho člena Andranža, na co vše je třeba dělat v oblasti obrany a bezpečnosti, chceme mít daleko lepší <coughs> meziparlamentní spolupráci na úrovni Evropský parlament a Národní parlamenty, abychom také mohli spolu rozhodovat v této otázce a aby tady nejenom rozhodovala Evropská agentura pro obranu. Já jsem velice dobře porozuměl té tabulce v sociální oblasti, ale my chceme vít, mít více jak je možné, že nezískáme výhody ze sociální konvergence týkající se minimálních sociálních platů. To rozhodnutí, ke kterému došlo v Německu na základě eh, definice minimálního sociální, minimální sociálních dávek, je důležité a ukazuje nám, že bychom na úrovni celé, na celé evropské úrovni měli mít toto sociální minimum. Děkuji mnohokrát a nyní na dvě minuty má slovo kolegyně Ferreira. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Prosincová rada bude muset učinit rozhodující kroky směrem k bankovní unii. Co bylo v současné době zahájeno, je Unie bankovních dohledů. A bankovní unie bude muset vycházet z toho jednotného dohledového mechanismu, ale také bude potřeba, aby se společným způsobem řešily problémy e, věřitelů, řešení problémů a podobně. Samozřejmě bude potřeba zohlednit národní zájmy, bude potřeba zohlednit proporcionalitu, ale je nutné vytvořit jeden jednotný systém. Také bych chtěl apelovat na naše občany, aby více věřili v Evropu a v její schopnost vymanit se z krize. Mezivládní přístup nefunguje, nefungoval při řešení problému státního dluhu, nefungoval eh, v rámci těch smluvních ustanovení. Pokud jde o bankovní unii, je neakceptovatelné, aby státy s různou váhou definovaly, jakým způsobem bude probíhat dozor bank. Je zřejmé, že je zde konflikt zájmů. Pochopitelně banky musí financovat eh, řešení svých problémů prostřednictvím investorů. Musí být nastaven ale jednotný systém řešení problémů a musí být nastaveno příslušné financování, aby toho bylo dosaženo. Konečně domníváme se, že zde chybí ještě třetí pilíř tohoto projektu. Občané nechápou, že Evropská bankovní unie prostřednictvím jednotného dozorčího mechanismu nezajistí jejich vklady v případě potíží. Spojené státy se rozhodly zajistit vklady tak, aby obnovili důvěru občanů ve svůj systém. Jestliže bychom vytvořili nějakou pojišťovací společnost, která bude ručit za vklady, to by, myslím, mluvilo za vše. Pomohlo to vyřešit i krizi ve Spojených státech. Toto je velice důležité pro nadcházející summit. Rada musí zajistit, že bankovní unie nebude jenom dalším krokem, který prohloubí rozdíly a nerovnováhu v oblasti e, politické situace a zhoršení problémů. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát na minutu, pan Brons. Komise chce eh, větší eh, soutěž na eh, jednotném trhu pro obrané nákupy údajně tím, že jinak se vytváří byrokracie. Ale ono eh, je evropským požadavkem, aby eh, v obrané eh, zakázky se dělaly přes výběrová řízení. Evro, Británie by se mohla vzdát na základě Lisabonské smlouvy tohoto podle Lisabonské smlouvy a to kvůli ochraně národních zájmů, jako to udělalo Polsko. Členské státy mohou chránit národní zájmy v této oblasti. Obrana je příliš důležitá proto, abychom zde připustili e, volnou tržní soutěž. My všichni doufáme, že další válka je nemyslitelná, ale naše e, zájmy se mohou rozejít. Británie nemůže záviset e, v obraných zakázkách na, země, na zemích například, které brání Falklandy před, tedy brání Falklandskou, tedy argentinskou agresí. Děkuji, eh, pane předsedající, říká pan Protaševič. Pane komisaři, eh, nadcházející Evropský summit se bude eh, bez pochyby zabývat velmi důležitými věcmi. Tam patří do zajista fungování Evropské měnové unie nebo věce, které souvisejí s evropskou obranou politikou, ale tváří v tvář tomu, co se dnes děje v Kijevě, jenom dnes, ale už několik týdnů, ale eh, zejména vzhledem eh, k tomu, co se stalo včera v noci, eh, nemám pochyb, že nejbližší zasedání Evropské rady by se mělo zabývat situací v této zemi a vztahy mezi Evropskou unii a Ukrajinou. Rozhodnutí o eh, odmítnutí eh, podepsat eh, asociační dohodu, které padlo prakticky v poslední chvíli před Vilniuským summitem, bylo zaskakující, ale to, co se stalo dnes ráno a včera v noci, čili zásah policie proti klidně mírově protestujícím demonstrantům v momentě, kdy je v Kijevě vysoká představitelka EU pro mezinárodní politiku a bezpečnost neschopnost je eh, prostě udivující a je to eh, zcela eh, nerozumné, nepochopitelné a nevysvětlitelné. A proto je důležité, abychom Eh, právě dnes eh, tady odsud eh, z parlamentu a příští týden z Bruselu těm lidem, stovkám tisíc lidí na Majdanu vyjádřili slova solidarity, abychom ukázali, že chápeme jejich aspirace, sdílíme jejich sny a nepřipustíme, aby násilí v zemi, která chce se přidružit k Evropské unii, aby násilí bylo způsobem řešení společenských konfliktů. Proto navrhnu k usnesení, eh, které se má týkat eh, nejbližšího eh, samitu Evropské unie, aby se rada také zabývala situací na Ukrajině během toho zasedání příští týden. Děkuji, pane kolego. Není na minutu a půl. Má slovo paní Kleva Kekuš. Máje letos jsme u se stále. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My jsme v letošním roce již několikrát hovořili o tom, jak je urgentní bojovat s daňovými podvody, s daňovými úniky a také jsme hovořili o tzv. daňových rájích. Parlament směrem ke komisi předložil několik konkrétních návrhů a e, následně rada přijala závěry týkající se jedné miliardy euro, respektive deficitu v Evropské unii. Nicméně, poté, co je eh, Rakouskem a Lucemburskem pět let blokována eh, směry, příslušná směrnice, se dozvídáme, že je zde nová lhůta pro ukončení takovéto blokády a že do konce tohoto roku by mělo být umožněna výměna bankovních údajů. Dále už ale nehovoříme o daních. Vypadá to, že taková důležitá uskupení jako G20 se věnují jiným tématům, konají se jiné důležité schůze a tato důležitá témata se vůbec neřeší. Evropská legislativa je přijímána, následně musí být transponována na národní úroveň, ale nic se stále nehýbe. Vážení kolegové, naše daňová eh, propast je obrovská, je enormní odpovídá velikosti všech zdravotních systémů zdravotnictví našich členských států. Toto jsou velmi důležité věci a měli bychom hovořit i o jiných tématech. Daňové úniky, daňové podvody v rámci evropského semestru. Souhlasím s tím, co k tomu řekla komise. Měli bychom zajistit, že evropské státy toto zajistí na, dají na pořad jednání. Děkuji a nyní má slovo na minutu paní Lepen. Směrnice o vysílání pracovníků je symbolem cynismu a šílenství vaší Evropské unie. Dnes jsme konfrontováni s dumping, se sociálním dumpingem antievropským, ale to je váš cíl. Snižování platů a rozdrobenost a snižování sociálních vymožeností v nejvíce rozvinutých zemí. Eh, to nic nezmění proklamace ministrů sociálních záležitostí. Celý svět křičel, konečně se musíme spojit pro potírání eh, zneužívání daní a tak dále. Ale forma směrnice, eh, která se stává v tom, že místo toho, aby zlepšila situaci, máme tady stále větší nezaměstnanost, máme tady agresivní konkurence určitých zemí, které využívají svých systémů proto, aby útočili na své konkurenty v Evropě. Co pak si opravdu myslíte, že voliči budou akceptovat eh, upřednostňování cizinců, jak se to děje v mé zemi, místo eh, vlastních občanů země? naše eh, věta je jasná. Vaše Evropa to je ekonomická válka a sociální válka. Děkuji, paní Lepen. A paní Jakonsary má paní Lepenová modrou kartu. Akceptujete ji? Prosím, máte 30 vteřin. Ano, děkuji vám. Jmenuji se. Pane předsedo, Paní, Penov, paní Lepenová eh, zřejmě naprosto špatně pochopila směrnici o vysílání pracovníků. Právě se jedná o to, aby za stejnou práci ve stejné zemi se platila stejná mzda. Jak tedy je možné eh, postavit to na hlavu? Vezměte si francouzské podniky, co pak si myslíte, že to jsou debilové, že to jsou imbecilové, eh, eh, oni nesou důsledky této směrnice stejný plat, ano ovšem, ale sociální dávky zemi původu. A to znamená, že důsledkem tohoto rozhodnutí, madam, důsledkem této směrnice je ztráta 40 tisíc pracovních příležitostí. Madam, chcete-li mi něco říct, tak prosím pěkně zdvehněte modrou kartu. Ano, děkuji vám. Je to 40 tisíc ztracených eh, pracovních příležitostí, protože podniky jsou stále více povinovány, aby mohly zůstat konkurenceschopností, volat takové zaměstnance, kterým platí minimální sociální dávky a to znamená dodatečný podpor. Promiňte, že vás přerušuji, ale máte pouze 30 vteřin na odpověď a připomínám kolegům, že vždy se akceptuje pouze jedna modrá karta na jednoho poslance. A nyní má slovo pan de Grandes. Pane předsedo, velké úsilí a oběti pro zaručení trvalé udržitelnosti našich účtů v posledních letech letech přinášejí své plody. plody. Samozřejmě obnova um, ekonomiky stále ještě nese sebou určité obavy. Abychom vyšli z krizi, je třeba opatřit další opatření. Potřebujeme flexibilnější, konzolidovanou politiku financí, která podpoří hospodářský růst, která nám umožní vytvářet pracovní příležitosti je třeba vytvářet více reform na evropské úrovni a také velice rychlně vytvořit, prosadit a uskutečnit onu reformu bankovní unie. Jedna věc se tady ukázala, zdá se nám, že předběžné dohody e, přinášejí určité naděje. Co se týče situace zaměstnanosti, zejména mládeže, je třeba, aby Fond pro záruku zaměstnanosti mládeže byl e, Eh, co možná nejflexibilnější a musíme také pomoci malých a středně velkých podniků. Eh, z příštího samitu musí vzejít podnětné signály pro překonání krize. Bankovní unie Vzpomeňte si, pánové, jednalo se přeci o vytvoření jednotného de la política europea de seguridad y defensa. Jednotného kontaktního místa je v této oblasti. Unie nebude mít kompletní zahraniční politiku, dokud se nedosáhne společné obrané politiky a schopnosti společně Evropu bránit. Musíme koordinovat naše kapacity ve sdílené odpovědnosti, abychom zamezili duplicitě našich aktivit. Potřebujeme tedy mít společné civilní i vojenské akce, které budou efektivní, viditelné, aby dodali Evropě věrohodnosti v oblasti bezpečnosti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, Luizi. A nyní má na dvě minuty slovo paní Pervans Perez. Děkuji vám, pane předsedo, pane místo předsedo komise. Slyšeli jste, tento parlament nechce eh, takové záležitosti. To, co vy chcete uskutečňovat, to je něco jako soft trojka pro strukturální reformě proti soudržnosti v určitých státech. O to více, že nám říkáte, že možná, rada nám tedy říká, že možná jednoho dne uh, tady dojde ke zlepšení, my tomu nevěříme. Co se týče bankovní unie, tak trochu mě znepokuje to, co vyšlo z ECOFINu. Evropský parlament jo víc, to ví, co se týče finanční solidarity. Potřebujeme mít komunitární úroveň, abychom tady měli mechanismus stability a vy jste měli mezivládní rozhodnutí a to není to, co chceme. My chceme komunitární úroveň. To Eh, nechceme, Evropský parlament chtěl, aby první pilíř bankovní unie byl vybaven jednotným systémem dohledu. Eh, vážení reprezentanti rady, poslouchejte mě a slyšte, že co se týče sociálního rozměru, tady nic nemáme. Můžete mě prosím naslouchat zástupci rady? Můžete mě poslouchat? Děkuji vám. Co se týče sociálního rozměru, nemáme na účtě nic. Obdrželi jste mandát od vašich předchůdců z předešlých evropských summitů proto, aby otázka sociálního rozměru byla pojednávána. Měl, mělo být předloženo sdělení, k tomu došlo. Toto sdělení ze strany komise vám říká, že je třeba nastavit sociální indikátory. My vám eh, eh, a vy nám říkáte, že se nemusí předvést, ale je třeba používat tyto sociální indikátory. To je to, co říká Eurostat 20 5 milionů osob jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením, což je čtvrtina obyvatel Evropské unie. Je nejvyšší čas konat. Co se týče fiskálního aspektu, chci podpořit kolegyni Klevakevus. Očekáváme v této oblasti výsledky a očekávám, že Eh, vývoj a setkání v Lucemburku nám umožní vážně se pustit do otázky revize směrnice o fiskálních otázkách, protože tady máme biliony eur, které nám chybí v rozpočtech, aby se mohly snížit veřejné dluhy. Děkuji. Děkuji, Pervanč, a nyní má na dvě minuty slovo paní Galpec. Děkuji, eh, pane předsedající. Ono v Evropské unii eh, skutečně i v hospodářství eh, dochází k pozitivnímu obratu. Posouváme se vpřed, dá se ještě říci, ale to nesmí znamenat, pane komisaři, že by komise teď mohla být spokojená ta eh, situace eh, je eh, vhodná k tomu, abychom vyhodnotili stávající výsledky. Jsou to výsledky vašeho řízení krize, nebo dokážete uznat, že je důležitá také práce jednotlivých členských států vlastní? Stát práce bez krácení subsidiarity v souvislosti teď k, eh, s eh, summitem. Jsou tam jistě důležitá témata, ale můžu eh, říci, že prakticky s ničím nesouhlasím. Je důležité totiž, aby tam byla i také Ukrajina. Je třeba vyjádřit souvislost, tedy solidaritu s Ukrajinou, která, kde se demonstranti vyjadřují pro Evropu, kde chtějí přezít naše hodnoty. Pokud se podíváme na Eh, společnou obranu na ten bod jednání, tak eh, si uvědomme, že my jsme vyjádřili eh, své stanovisko v příslušné zprávě. Fragmentace, rozštěpení tedy vnitřního trhu, to je třeba odstranit. Musíme zvýšit efektivitu. Dáváme příliš mnoho peněz na vnitřní trhy, na vnitřní trh Evropské unie, nebo vydáváme na tom příliš mnoho peněz na vnitřním trhu, abychom eh, to teď pominuli. A také bych chtěla komisi eh, upozornit právě na, tento, eh, na toto téma. Musíme se postarat o to, abychom nezaváděli příliš velkou byrokracii, pokud jde o společnou obranou politiku. v rámci evropského semestru musíme vyhodnotit to, co se zatím dělo. Ta rozhodnutí pro jednotlivé e, země musí musíme znovu e, monitorovat, musíme vytvářet takové e, vytvářet takové cíle, které podporují spolupráci se členskými státy. A je do toho také třeba zapojit Národní parlament. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Nyní na minutu a půl má slovo pan Udo Bulman. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, když si dnes klademe otázku, jak jak má vypadat hospodářská obnova a co ji nejvíce blokuje v Evropské unii, pak to má jedno jméno a to znamená Evropská rada. Kolegyně a kolegové, to je místo, kde se nedefinuje žádná jasná politika. To je místo, kde nejsou vyvozovány žádné závěry z vlastních chyb. To je místo, kde se stále vynalézají nové definice a pojmy pro pseudopolitiku, aniž se vyjasní, kdo nese politickou odpovědnost za odpovídající opatření jste přeci fanoušci této, no, tohoto nového smluvního společenství. I komise prohlásila něco v tomto duchu. Zodpovězte naprosto jasně následující otázky. Kdo tam vyjednává o čem a s kým? Z jakých peněz se budou platit finanční pobíčky? Kdo dělá programy? A kde je parlamentní kontrola pro takovou politiku? to, co tady děláte, vede vyloženě k tomu, že organizujete novou politiku trojky, novou politiku trojky, která stroskotala a vy v ní pokračujete, aniž byste vyvozovali závěry z naprosto nevyvážené nesociální strategie trojky. Přece si nemyslíte, přece to ne, si nebudete myslet, nemyslíte to vážně, že vy budete určovat muziku, všichni to budou odkývávat a že se to bude financovat z evropského rozpočtu. To rozhodně nevyjde. Evropský parlament od vás bude vyžadovat jinou politiku. Udo, paní Adams se tě chce na něco zeptat. Seš ochoten odpovědět, Rebeko, prosím pěkně, za 30 vteřin, ano? Eh, Sdílím tuto kritiku kolegy Bulmana eh, stoprocentně. Angela Merkelová eh, tuto myšlenku vyslovala na večeři v minulém summitu mm, a já bych chtěla vědět, jak sociální demokraté vedli koaliční hovory s paní Merkelovou, protože tento postoj jak, ho, jak chtějí postav, prosadit sociální demokraté svůj postoj vůči Angele Merkelové, ten, který tady Udo proklamoval. S potěšením odpovím na otázku kolegyně Harms. Rebeko, co si myslíš, proč se tak vyznám v tom tématu, protože jsem se intenzivně tímto tématem zaobíral. Sociální demokraté sdílejí názor, že tato politika demokratické kontroly Evropského parlamentu se musí prosadit. To jsme řekli před vyjednáváním, to, říká, to jsme říkali ve vyjednávání a to jsme říkali po vyjednávání. A komise nám musí odpovědět na otázku, proč ku příkladu neříká, že to můžeme zvládnout v evropském semestru. My se nedomníváme, že tady můžeme připustit nedemokratickou politiku, protože je třeba zapojit všechny, kteří nesou odpovědnost. A my se s nimi budeme přijít o to, jak je třeba zorganizovat demokratickou kontrolu. To je moje pozice, to je pozice německých sociálních demokratů a je známa všem sociálním demokratům v Evropě. Děkuji mnohokrát, Udo. A nyní má na dvě minuty slovo pan kolega Paulo Rangel. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Rád bych vás upozornil na to, že v této chvíli je pro Evropskou unii naprosto zásadní, aby měla efektivní obranou a bezpečnostní politiku. A to není něco, co se snadno dosáhne. Viděli jsme to v případě krize v Libii či Sýrii, kdy jsme v Evropě zaznamenali značné rozdíly a rozdílné názory na to, jak by se mělo intervenovat. Pro nás je tedy velice důležité posílit náš model tak, abychom mohli eh, začít vytvářet určitou kohezi, určitou soudržnost v této oblasti. Víme, že když bude mít eh, silné jednotky civilní obrany, které budou třeba řešit různé přírodní katastrofy, zemětřesení, povodně a podobně, tak to je velmi důležité. Stejně tak je důležité, abychom měli eh, silné jednotky pohraniční ochrany. To se ukázalo jako velmi důležité a potřebné v nedávných krizích. Čili musíme vědět, jaké cíle potřebujeme, čeho chceme dosáhnout. A toto by mělo být realizováno ve spolupráci s našimi transatlantickými partnery. Není to náhoda, že oni chtějí, aby se Evropa více zaměřovala na obranu. Je to důležité i v tom globálním pohledu. A také je potřeba, abychom zefektivnili naše výdaje v této oblasti, abychom měli co nejefektivnější společnou politiku. Také se musíme lépe naučit využívat již stávající infrastrukturu. Například eh, britské vojenské složky či francouzské složky to je možné vhodným způsobem koordinovat, jak jsme viděli třeba v případě Mali. Jestliže sjednotíme naše úsilí, dosáhneme toho více, než by toho dosáhly obě země odděleně. A já se domnívám, že to je určitá platforma, na které můžeme budovat společnou obranou a bezpečnostní politiku. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Vilmot. Děkuji, eh, pane předsedající. Já jsem byla velice ráda, že hospodářská a sociální politika se dostala na pořad jednání nadcházejícího samitu. Doufám, že jednou evropští lídři eh, si sednou a budou probírat, jaká opatření můžeme eh, přijmout, abychom zlepšili sociální a pracovní práva lidí. Ovšem, eh, jaká promeškaná příležitost k vyřešení eh, věcí, které souvisejí s eh, směrnicí o vyslaných pracovnících. V posledních letech se díky nevhodným soudním rozhodnutím prohloubily ještě další mezery v této směrnici a umožňuje se vykořišťování těchto vyslaných pracovníků a podrážení pracovních standardů. Tento týden byla skvělá příležitost ukázat lidem, že opravdu vážně myslíme ukončení sociálního dumpingu a to, aby eh, volný, volný pohyb byl eh, spravedlivý pro všechny. Místo toho eh, tady se nikdo nesnaží vyřešit ty problémy. Články 9 a 12 dohody Rady přinášejí nižší právní jistotu a zcela neřeší otázku subdodavatelského řetězce. Používají se tam na takové vágní věci jako ospravedlnitelný nebo přiměření. Takže omlouvám se za cynismus a pesimismus ohledně nadcházející summitu, ale eh, pravděpodobně eh, tam uslyšíme eh, povzbudivá slova k pracovním místům, k růstu a ke zdanění, ale rada musí jednat rozhodně k vysnaným pracovníkům. Právě počítají se činy a nikoli slova. Děkuji mnohokrát a nyní má na dvě minuty přítelkyně Marita Džanaku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Samozřejmě je skutečností, že program tohoto samitu je sledován s velkým zájmem, eh, nehledě na eh, bezpečnostní obranu Unie a hospodářskou a sociální politikou se zdá jedno téma obzvláště důležité, a sice téma společné obrané a bezpečnostní politiky deset let po prvních krůcích zjišťujeme, že dnes na programu stojí otázka, jakým způsobem se skutečně postaráme o to, aby byla nastolena úspěšně společná obrana a bezpečnostní politika. Tato politika musí být realizovaná, ale musíme se ptát, jakým způsobem můžeme vyvíjet kapacity a co se stane s průmyslem v tomto sektoru. Co se týče hodnocení do současných opatřeních, existuje text vysoké představitelky, který je nesmírně zajímavé a také existují zprávy Evropského parlamentu a Evropská rada by tyto zprávy měla také využít, protože tyto zprávy udávají směr. Nocítáme se v době hospodářské krize stále ještě a politiky nedostatek je úspor, ale můžeme docílit lepších zájmů, budeme-li spolupracovat tak, jak by to bývalo bylo důležité. Musí správně fungovat i patřičné asociace. Program Atena musí správně fungovat. A co se týče zbrojního průmyslu, když vás budeme podporovat, podpoříme také evropské podniky a nikoliv jenom ty malé, ale také malé a středně velké podniky, které jsou zastoupeny v nejrůznějších zemích a přispějeme tak významnou měrou k zaměstnanosti v oblasti zbrojařského průmyslu v Evropě. Otázkou, co lze dělat v takové době v době nezaměstnanosti. Odpověď tady musí znít ano. To znamená, že my hovoříme o jádru sjednocenější Evropy. Je to politicky velmi důležité téma a prostřednictvím finančních opatření můžeme přispět také k tomu, abychom dostali více výzvám evropského rozpočtu. A také je třeba více přesvědčovat občany o tom, co je to Evropa a co pro ně může udělat. Děkuji vám, paní Janaku, a nyní na minutu a půl pan López Aguilar. Děkuji vám. Jedná se o politické zasedání na nejvyšší úrovni a na nejvyšší úrovni se musí odehrávat také politická debata. Je třeba ale zajistit především efektivitu, abychom byli schopni reagovat, abychom i chránili náš průmyslový sektor a abychom k tomu využili Evropskou agenturu. Ale eh, eh, ty eh, důvody zde jsou především ekonomické, to znamená škrty, škrty v rozpočtech, což je velice těžké pro optimalizaci. A tady jde o to vytvořit skutečně společný projekt a právě to je to, co znamená využít výhod, kterých jsme využili. Třeba máme příklad v bankovní unii. Nestačí mít evropský e, systém dohledu. Ne, je třeba posílit i pravomoce komise pokud jde o řízení tohoto nového systému, bankovní systém, bankovního systému, ale třeba i posílit demokratickou kontrolu parlamentu. Já to říkám, protože se blíží evropské volby a to nesmíme ztrácet ze zřetele. Rok 2014 to bude právě takový střed mezi těmi, kteří jsou pro Evropu a mm, mm, těmi, kteří jsou proti nebo spochybňují Evropu, kteří jsou téměř eurofobové. A je třeba si uvědomit, že příští volby znamenají poslední příležitost pro to, aby abychom oživili evropský projekt a je třeba proto zrevidovat naši hospodářskou politiku, která nás vedla ke škrtům, která vedla k tomu, že Evropská komise mm, eh, se eh, by se měla zaměřit především na eh, růst, na sociální agendu a zaměstnanost. Děkuji, děkuji Juan Fernando. Juan Fernando, hay una... Zde Juan Fernando, tady je kolegyně která má otázku. Akceptujete modrou kartu? Ano nebo ne? Ano. Tak prosím, Karin, 30 vteřin. Eh, Milý kolego Akvilane, umíš si představit, že v rámci eh, balíčku sociálních investicích eh, komise hodně hovoří o investice do zdraví? Když se podíváme na to, jak to vypadá v členských zemích, nemáš náhodou dojem, že třeba také v rámci obrany by mělo smysl, aby se Evropané vyzbrojili proti nemocím, abychom měli tedy účinné a smysluplné zdravotní investice. Eh, nebylo by dobré dávat investice do zdraví a do hospodářství a do zdraví a to by byla také investice do ekonomiky. Děkuji. Děkuji, Karin. Juan Fernando, prosím, můžeš zareagovat také ve 30 vteřinách. Eh, odpověď je ano. Já myslím, odpověď je ano. A, ale znamená to jasně říci, že není možné dělat více s e, méně prostředky. To přece nejde. Tím, když budeme dělat škrty a škrty všude, takže e, tím, že oškrtáme nebo opleštíme sociální stát, že to bude znamenat lepší ochranu. E, je třeba, protože je třeba dbát na sociální práva, na práva zdravotnictví, na práva přístupu ke kvalitní zdravotní péči a tak dále. A proto je třeba i, abychom zde i takto přistupovali k evropské obrané politice, protože často jsme tedy pouze vedeni ekonomickými důvody, ale to nestačí. Je třeba vytvořit společný sdílený evropský projekt. Děkuji, Juane Fernando. Dvě minuty má slovo pan Hickmark. Pane předsedo, především pokud jde o růst a pracovní místa, já myslím, že je důležité zdůraznit, že ty členské státy, které uplatňovaly politiku výdajů zabředly hlouběji do krize, zatímco ty, které uplatňovaly politiku reform, už jsou venku z krize nebo se z ní pomalu dostávají. A já myslím, že to je důležité pro Evropskou radu, na to musí pamatovat. Za druhé, když mluvíme o otevřenosti Evropské unie a o svobodě pohybu a svobodě pracovat všude, nepovažujte to za hrozbu. To je síla, jedna ze silných stránek Evropské unie. Politická síla ale také jedna z našich základních hodnot, které si musíme zachovat. Za třetí, když mluvíme o nejzákladnějších a nejdůležitějších hodnotách, což je demokracie, stabilita a mír v Evropě, myslím, že stojí za to zdůraznit, že právě teď v jednom z hlavních měst Evropy statisíce lidí demonstrují za Evropskou unii. je důležité myslet na to a respektovat to, protože oni vidí příslip stability, právního řádu, svobody, demokracie, transparentní společnosti a za to demonstrují. Je to doba, která utváří budoucnost a my na to musíme reagovat. Oni nedemonstrují proti ničemu jako ti, kteří se jim snaží vnutit jiné síly skrytě. Mají za sebou parlamentní rozhodnutí. Ukrajina by měla uzavřít užší dohodu s Evropskou unii. Ale všichni víme, že skrytě byla přijata jiná rozhodnutí. My musíme tyto lidi podpořit. A to je také jeden z nejdůležitějších způsobů, jak zachovat mír a stabilitu v Evropě. Pokud na toto nebudeme schopni reagovat, musíme dál mluvit o tom, jak nejlépe rozvíjet Evropskou unii. Děkuji. Děkuji kolego. Na minutu, minutu má slovo paní Hercog. Az Európai Unió egy projekt, és az is kell... Evropská unie je mírový projekt a tím by také měla zůstat. Mírová řešení v ně musíme doufat a musíme přenést tuto naději také eh, ukrajinskému lidu. My víme, že máme eh, na západě demokratický deficit, eh, na východě hospodářský deficit a tady je třeba pokročit, pokud se týče trhu, obrany, bankovní unie, společného hospodářského prostoru. Eh, je to v takovém stavu, že nám to ukazuje, že musíme dát Evropě více Brusel je často eh, na domácí scéně odsouván na vedlejší kolej, ale tak to nejde. Je třeba, aby naše vlády byly jednotné, abychom integrovali, abychom integrovali i lidi. Jinak půjdeme farážovou cestou a to znamená konec. A já žádám konsekventnost od našich šéfů vlád. Děkuji, děkuji, Edith. A nyní na dvě minuty má slovo pan Gay Mitchell. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem uvedl do záznamu určité myšlenky k obnově a růstu, ale dnes bych chtěl říct několik slov ke dvěma věcem. Společná obraná politika a společná obrana. Protože jsem eh, z vojensky neutrální země. Především chci říct, že mi připadá trošku těžké nechat se poučovat od europoslance ze Sinn Féinu o využití vojenských zdrojů, protože my jsme museli využít hodně prostředků a vojenských eh, zdrojů v Irsku, abychom se postavili vojenským silám organizací sponsorovaných Sinn Féinem. A za to také platil daňový poplatník. Ale od bank to bylo vynuceno pod hrozbou násilí. Ta faleš, která se s tím pojí, to je dědictví této organizace. Za třetí, irská ekonomika dospěla k bodu zvratu, přestože máme neustále za zády ten hrozivý obraz Sinn Féinu a já myslím, že musíme ocenit irskou vládu, že se jí podařilo přivést ekonomiku na správnou cestu. A pokud je o společnou obranou politiku, dalo by se říct, že mi připadá, že pokud je o úspory, bylo by lepší koordinovat 28 členských států než 28 samostatných vojenských rozpočtů. Mohli bychom ušetřit a mohli bychom tyto peníze použít na pomoc těm, kdo to v našich ekonomikách potřebují nejvíc. A pokud je o společnou obranu, já myslím, že potřebujeme solidaritu. A ta solidarita se musí obírat oběma směry. Nicméně jsou tady obavy z hlediska suverenity a já myslím, že řešit to dá tak, že se řekne, že ty země, které jsou neutrální a které se nechtějí připojit ke společné evropské obraně, závazek podle článku 5 nebude automaticky platit. Dá těmto zemím možnost přihlásit se anebo odstoupit a tak bychom měli možnost dosáhnout co nejlepší solidarity a společné obrany, což je oboustranná věc. Jedna věc musí být jasná. Některé z našich neutrálních členských států nepřispívají k obraně těch ostatních. A souvisí to také s těmi současnými úsporami, protože se krátí výdaje na obranu. Ty peníze, které máme, musíme využít mnohem účinněji. Tak to máme dělat. Máme obhajovat zájmy našich občanů a zajistit bezpečnost. Promluvme si o tom civilizovaně. Děkuji, Guy. Minutu má slovo paní Ana Gomez. Podívejte se na Lampedusu, podívejte se na, nebe, na stav nebezpečnosti v Libii a podívejte se na politickou krizi v EU. A tady nejde jenom o to, že nejsme schopni se stmelit. Naopak členské státy mezi sebou soutěží, tímž ohrozují bezpečnost Evropské unie a dokonce i neplní své humanitární povinnosti zachraňovat životy na moři a námořní hrozby, včetně teroristických hrozeb, organizovaného zločinu, to rada neřeší, jak by měla i přes tu všechnu rétoriku, neinvestuje do nezbytné průmyslové základny, tak abychom měli společnou obranou politiku. A naopak, dělají úplný opak. Podívejte se na moji vlast Portugalsko zde třeba my eh, ničíme naše loděnice, my ničíme naši průmyslovou základnu a my zde zavádíme privatizační mm, mm, programy, které potom eh, znamenají, že se to vše dostane pod kontrolu čínské komunistické strany a národní rozpočty jsou předmětem škrtání a zde mm, mm, všechno to vede k čemu, že ty, eh, mm, ty kontrakty, které se zadávají v oblasti obrany, jsou skorumpované. Podívejte se na Mali, na Středoafrickou republiku. Francie tedy jediná tam intervenovala a rychle intervenovala. Chcete eh, tedy více důkazů o tom, že Evropská rada a komise skutečně neplní své závazky vyplývající z, obrac, z, ob, z obrané politiky a bezpečnostní politiky? Děkuji. Děkuji, ano. Nyní dvě minuty. Má slovo pan Frank Engel. Eh, Děkuji. Milá Ana, tady nejde pouze o eh, eh, Evropu, která je ohrožena zde, ale tady jde i o to, že vlastně právo je ohrozováno v Evropské unii. A teď pár slov k bankovní unii. Nikdo v to nevěří moc tato bankovní unie v podstatě ta neskončí ne, nebude znamenat, že se skoncuje s krizí a s tou naší hloupou politikou škrtů, která ničí náš kontinent. Takže skončeme s tím již. Musíme dělat tak, abychom mm, měli politiku, která skutečně e, bude založena na evropské solidaritě. Protože tady, pane předsedo, já konstatuji určité excesy i určitých členů Evropské rady. A já si myslím, že to je skandální. To je skandální problém. Třeba britský premiér. Tady jsou články, kde se hovoří o tom, že dochází k tomu, eh, on říká, že Eh, zde, že zde se tedy porušuje evropské právo a že v podstatě eh, zde existuje taková turistika, eh, to znamená turistika za sociálními dávkami, za sociálním systémem a že snad Evropané tedy před, cestují za těmi výhodami, ne, ale přece oni cestují proto, aby někde pracovali a tam musí být určité zároky solidarity. A přece Spojené království není jediná země. Ona tvrdí, že má přátele, přátele, hm, kteří spolu se Velkou Británií chtějí omezit svobodu pohybu v rámci EU. Pane předsedo, podle mě to je politování hodné, velice politování hodné. A já bych rád, aby Evropská rada která v podstatě není schopná tedy být tou nejefektivnější institucí, tak abychom si přáli, tak ale, aby alespoň tedy, jak si povolala k pořádku své členy, kteří se chovají populisticky teď a spochybňují eh, ty základní výdobytky evropského projektu. Děkuji, Franku. A nyní dvě minuty má kolega Tunekelam. Mnohokrát děkuji. Dá se říct, že další krize v Evropě, velká krize v Evropě, zřejmě bude krize obraná a bezpečnostní. Naše sousedství je stále méně stabilní a stále méně předvídatelné ve všech směrech je pravděpodobné, že narostou teroristické útoky a budou se šířit. Máme tady také hrozbu kybernetických konfliktů, které částečně sponzorují státy. Nicméně největší hrozba je nedostatečná evropská reakce na tyto hrozby. Rozpočty v oblasti obrany se stávají první obětí úspor a já mám obavy, že Evropská unie jako celek nebyla schopná reagovat na tyto zvýšené hrozby a zmenšené obrané schopnosti. Sdílení spojování sil je vítaný krok, ale není to odpovídající reakce z hlediska naší bezpečnosti. Já si myslím, že prvotním úkolem Rady je zvrátit tento trend krátkozrakosti a lhostejnosti a naším úkolem je získat znovu podporu veřejnosti pro obnovené úsilí v oblasti obrany. Mezi hodnotami našich občanů je na prvním místě mimo jiné bezpečnost, ale to jim nemůžeme zajistit zadarmo. Velkou výzvu pro cíle Evropy představuje Rusko. Rusko stále modernizuje svou armádu a vydává více než 4 HDP na vojenské účely. Současný ruský režim nemůžeme řešit účinně, protože se staví politicky i vojensky proti východním partnerům vojenská doktrína opodstatňuje nějaké úsilí ze strany sou, sousedů. Potřebujeme dostatečnou obranou kapacitu. Pokud Evropská unie nepřevezme odpovědnost, Kreml bude mít pocit, že si může dělat, co chce z hlediska svých cílů na Ukrajině, Moldavsku, Gruzii a také v pobaltských státech. Děkuji. Děkuji, Tune. A poslední příspěvek eh, je pan Karas, místo předseda Karas, který má dvě minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, nejdříve pár slov k evropské bezpečnosti. Před rokem Evropská unie dostala Nobelovu cenu míru a to nám jasně ukázalo, jak úspěšný je mírový projekt Evropa. My držíme pospolu, rozumíme si, chápeme se a společně řešíme problémy. To je naše koncepce. Před kým se ještě chceme bránit? Před námi samotnými? My teď eh, hovoříme o tom, že je třeba spojit obranné síly, tak abychom řešili problémy vně Evropy. A studie o nákladech eventuální neexistence Evropské unie ukazuje, že toto spojení prostředků nám může uspořit minimálně 26, ale maximálně 130 miliard eur. Já tedy vyzývám šéfy státu a vlád, aby provedli tento krok ke zvýšení účinnosti a snížení nákladů. Za druhé, k měnové unii patří ještě sociální a hospodářská unie. Ne bilaterálně, ale na základě evropského práva, eh, které bude schválené v demokraticky zvoleném Evropském parlamentu. Bankovní unie je tady od toho, aby mohl fungovat úspěšně také bankovní dozor. Prosím, schvalte to ještě před volbami do Evropského parlamentu a to bude jasná odpověď. Děkuji, Hor kolego, a tím jsme skončili s rozpravou řečníků, kteří hovořili sami za sebe a máme zde několik přihlášených do Catch the Eye. A víte, že já vždycky vás omezím na minutu a to přesně, abychom mohli dát slovo všem a jejich více, než normálně by mělo být. A jako první má slovo paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. A já děkuji také komisaři a radě za jejich prohlášení v této debatě. Pane komisaři, vy jste zmínil Irsko. Já vám děkuji za to, že jste uznal odolnost a odhodlání irského lidu. Je to významný týden v Irsku. Byly to opravdu tvrdé, těžké tři roky, ale chci uvést do záznamu, že navzdory tomu, co už říkali kolegové v této sněmovně, Irsko představuje pozitivní příběh. Řeknu vám něco z těch dobrých zpráv máme opět růst, ekonomika nabývá znovu na konkurenceschopnosti, vývoj je v rekordní výši, vytváříme pracovní místa a vylepšila se také důvěra. Úroky z našich státních dluhopisů jsou teď na přijatelné úrovni. Pro někoho ekonomická obnova není dobrá zpráva protože z politického hlediska získávají z ekonomického neúspěchu. Ale to je strašná věc, která zaznívá tady v této sněmovně. Já chci pochválit Iry, ale chci také říct, že potřebujeme nadále podporu. Pan předseda přerušuje. paní McGuinness a nyní má slovo pan eh, Baš. Dlouho očekávaný summit EU e o obraně se blíží. Dva velké důvody, proč jsou tak vysoká očekávání, jsou ty, že za prvé obrana se neřešila od roku 2008 a za druhé právě obrana je na tom nejhůř v současné krizi. Kombinace iluzí, že se blížíme období nekonečné bezpečnosti a strach z toho, že přijdeme ohlasy veřejnosti, nás k tomu přivedli. A proto je těžké najít dobrovolníky do řad armády. Armáda přichází o kvalifikované pracovní síly. Inventář začíná být zastaralý, technologie mizí a úloha Evropy v nově vznikajícím světě ztrácí na ústředním místě. Abychom se vyhnuli tomu, že už nebude návratu, musíme přestat škrtat rozpočty na obranu a musíme věnovat obraně náležitou pozornost prostřednictvím důkladného procesu na nadcházející radě. Děkuji, děkuji kolego. A nyní má slovo pan Krysov Gerlos για αυτά που μιλάμε θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Ε, για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. vám dám pár příkladů. Pokud jde o evropský semestr, zde je třeba se podívat eh, ne pouze na akro, makroekonomické ukazatele, ale podívat se i na sociální ukazatele, třeba realizace sociální soudržnosti. Máme 28% nezaměstnanost v Řecku a především u mladých lidí. A zde tedy je třeba tedy, abychom eh, eh, prováděli konsolidaci, ale ne na úkor sociální soudržnosti. A nám se ani vůbec nepodařilo oživit ekonomiku a vše je na úkor sociální soudržnosti. OECD nám říká, že eh, vše co se nám podařilo s těmi škrty, no tak to potom bylo kompenzováno, neutralizováno tím, že se zvýšil Eh, eh, eh, schodek a my nyní jsme, my jsme provedli tedy 35% škrty a teď dochází k dalším a dalším a nic se nestalo. Děkuji. George Orwell hovořil o double thinku, to znamená lhát schválně a za, zároveň tomu upřímně věřit. Toto je nejlepší popis uh, líčení komise o irském zázraku, o irském řešení. My stále v Irsku fungujeme eh, ve svěrací kazajce liberálních ideí a lidé trpí. My jsme pod dohledem komise po té, co jsme vystoupili z programu ekonomické pomoci. Máme tady dvojbalíček, máme tady šestý balíček. Vytváří se jakási permanentní trojka pro celou Evropu. A je to de facto eh, jakýsi imperialistický dohled. A terminado su tiempo. Děkuji, vyčerpal jste čas a nyní má slovo paní Siker, pan Sikersky. Dámy a pánové, Řízení a provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky to je mimořádně obtížný úkol. Je to otázka nejenom politický zájem, ale také zájem hospodářský U mnohých členských zemí je to tak. A často tedy eh, eh, partikulární zájmy převládají nad zájmy ideovými. Podívejme se na Ukrajinu. Nabídka Ukrajině byla velmi nekonkrétní a nyní mnozí se chovají velice tiše, aby nenarušili své zájmy vůči Rusku. Společná politika má svůj charakter. Chci Eh, zde hovořit o tom, že má jít o pomoc v případech ohrožení, v případě také válek v různých částech světa. Děkuji, pan Pikola. Hvala predsjedniče. Manfred Werner je řekl, kako je sigurnost... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Manfred Werner řekl, že někdy eh, bereme věci příliš vážně Evropská unie by měla podpořovat demokracii a já si osobně přeji podporovat eh, evropskou obranu a tento sektor, eh, protože mm, jinak jsme vystaveni extremismu a šíření eh, zbraní hromadného ničení ze strany organizovaného zločinu a bezpečnost dnes ale má i určité ekologické, energetické aspekty, protože v tomto okamžiku eh, jakákoliv nestabilita je zneklidňující. Proto musíme spolupracovat jako partneři a společně posilovat Evropskou unii a sousední země. Chorvatsko eh, se účastní eh, různých mírových humanitárních misí a dnes v globálním kontextu vidíme, že je nutné posílit evropskou obranu a právě z tohoto důvodu. A proto vítám prosincový summit, který o tom bude jednat. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo přítel Sean Kelly. Mikro, uh, Předvečer tohoto summitu jsme na tom mnohem lépe než v posledních čtyři a půl letech. Ty země, které byly odsouzeny k zániku podle všech různých ekonomů, jsou na tom lépe. Euro nepadlo a Evropská unie se nerozpadla. Naopak, Zdá se, že Evropa je v bezpečí, vrací se k růstu a to je věc nesmírně vítaná a naše země se udává jako příklad úspěchu v tomto ohledu díky pomoci Evropské unie a ostatních. Ale chci říct jednu věc. Náš dluh je 124% HDP, což je dvakrát tolik, než se doporučuje ve fiskálním kompaktu. A z tohoto důvodu si myslím, že retroaktivní opatření ve vztahu k našemu dluhu jsou velice důležitá bylo to přislíbeno na samitu v roce 2012. Pokud toto dostaneme, nebudeme potřebovat druhý záchranný balíček a naše země bude moc růst a bude příkladem úspěchu na evropské úrovni. Děkuji. Eh, Sean. Děkuji, Šone. A nyní má slovo paní Flašiková Beňová. Děkuji velmi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, Mezi hlavní témata nadcházejícího samitu patří hospodářská a měnová unie a hospodářská a měnová politika. Je nevyhnutelné hospodářskou a měnovou unii neustále prohlubovat, což však vyžaduje nejen intenzivnější a udržitelný hospodářský růst, ale také zaměstnanost a sociální soudržnost. Naše nejdůležitější priorita tedy musí být podpora zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Kolegyně a kolegové, potřebujeme systémová opatření a nejenom krátkodobá řešení ta vedou v konečném důsledku pouze k negativním dopadům na zaměstnanost lidí už tak těžce zkoušených krizí. Musíme proto cíleně investovat a posílit financování hospodářství. Musíme přijímat prorůstová opatření a posílit sociální investice, vytvořit také účinný systém sociálního zabezpečení. Je třeba zabránit narůstajícím sociálním nepokojům, které jsou důsledkem neefektivních a nefungujících opatření. Občané Evropské unie si zaslouží vysokou míru sociálního zabezpečení, Děkuji, Moniko, vyčerpal jste čas a poslední řečník je pan Kuskiery. Grazie, sur president. stati membri jieħdu inizjattiva Děkuji, pane předsedo. Měli bychom se chopit iniciativy, měli bychom projevit solidaritu, aby se našlo řešení pro otázku nezákonného přistěhovalství do Středomoří. Všechny země by měly se zhostit své odpovědnosti, ve světle této výzvy, je velice důležité, aby Evropský summit našel nějaký závazný mechanismus, aby každý nesl část břemene. Ta opatření, která stanovila naše skupina, by se měla projevit v konkrétních krocích. Mělo by to být účinné, efektivní. Nepoměrná odpovědnost, kterou musí nést Malta, jednoznačně ukazuje, že bychom měli přehodnotit naši společnou politiku a musíme věnovat větší úsilí tomu, abychom dodrželi stokholmský program. Posílená spolupráce s nečlenskými státy EU podle globálního přístupu k migraci a k azylu je rovněž důležitý. Děkuji, Josefe, tím jsme skončili s eh, Catch the Eye a mm, ještě nás čekají reakce komise a rady. Jako první za komisi dostane slovo místo předseda Ševčovič. Takže prosím, máte slovo, pane místo předsedo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za tu debatu. Já bych rád reagoval k těm tématům, k nímž se vyjádřili Eh, někteří poslanci. Především vám chci poděkovat za velice jasná slova k Ukrajině. Myslím, že je velice důležité, abychom ukázali, že jsme na straně ukrajinského lidu a že podporujeme eh, jejich eh, cestu směrem k Evropě a chceme demonstrovat solidaritu. Souhlasím s těmi parlamentárními lídry, kteří zdůraznili to, že obrázky z Kieva, eh, z, z náměstí nezávislosti, vše, to vše nám připomíná význam těch hodnot, eh, o kterých se opíráme v Evropské unii, ale které bereme tak trochu za samozřejmost. Scény, které jsme tam viděli dnes ráno nám připomínají, že je třeba tyto hodnoty bránit, někdy i zde na půdě Evropského parlamentu, ale řekl bych, že jde o neutuchající boj proti těm, kteří chtějí omezovat svobodu pohybu, svobodu pohybu pracovních sil a další rysy Evropské unie. A to jsou právě ty věci, kterých si tolik cení naši občané. A my na to musíme pracovat dále a musíme bojovat za tyto svobody jak v Evropské komisi, tak v Evropském parlamentu. Co se týče obrany, myslím si, že je velice dobře připomenout některým poslancům, že společná bezpečnostní a obraná politika je zakotvena už v Lisabonské smlouvě a je jasné, že zde je třeba dosáhnout pokroku, abychom mohli rozmístěvat bezpečnostní a civilní mise Evropské unie. Je třeba dále pracovat na našich schopnostech v tomto smyslu, abychom mohli lépe dostat naší globální odpovědnosti, tak jak se to očekává od EU. Potřebujeme lepší koordinaci v boji proti eh, kybernetickým, kybernetickému zločinu a pašování lidí. Eh, musíme využít naší velikosti a musíme eliminovat eh, duplicity. Někteří zde eh, hovořili o výrazném dopadu obraného průmyslu na celou ekonomickou situaci v Evropě a já si myslím, že o to skutečně jde, o ekonomiku, pokud se týče lepší kooperace v této oblasti. Já jsem úvodem jasně řekl, že chceme jako EU pokračovat v úzké spolupráci s NATEM a s partnery v OECD. Eh, Ovšem není všechno úplně ideální, jak to možná někteří naz, e, nazývali. A proč třeba máme problémy e, třeba s kompatibilitou v e, různých věcech? E, letouny, eh, další materiální zabezpečení. Eh, proč máme problémy eh, se společným pořizováním obraného zařízení? My skutečně musíme využívat celé Evropy, velikosti Evropy a kombinovat ty zdroje, které jsou zde vzácné já myslím, že to je téma, které zejména v radě si zaslouží mm, velkou pozornost a já doufám, že se nám podaří dosáhnout hmatatelného pokroku. Pokud se týče eh, smluvních úprav, já myslím, že tato debata musí pokračovat. Přístup komise ke Eh, smluvním úpravám, myslím, nebyl zcela pochopen a je tedy třeba, abychom více vysvětlovali Evropskému parlamentu, o co nám jde. Protože já jsem eh, já si uvědomuji, že šestý balíček i dvojbalíček byl ze strany Evropského parlamentu podpořen velkou většinou, ale my potřebujeme lepší ekonomické řízení a k tomu nám slouží semestr, který má nám pomoci, abychom se rok od roku zlepšovali. Eh, co nám ještě chybí, je motivace, eh, možná finanční podpora pro reformy, které jsou obtížné a drahé a nesnadno se realizují. My eh, musíme plně respektovat demokratickou kontrolu ze strany Evropského parlamentu i parlamentu státních, protože to de facto musí s tím musí přicházet členské země. A my společně se musíme zabývat otázkami, jak financovat tyto reformy do budoucna. Samozřejmě, že tato úprava musí respektovat všechny další elementy sociální dimenze eh, Evropské unie a smlouvy o unie unii. A k tomu nám může pomoci právě ten evropský semestr k bankovní unii. Eh, my se v současné době nacházíme v klíčovém okamžiku. Budeme brzy hovořit o eh, úpadku bank a eh, o garančních způsobech garanční mechanismu. Toto je velice důležité vyjednávání, které nás čeká ještě před koncem tohoto parlamentního mandátu a chtěli bychom do nového mandátu vstupovat už s existující bankovní unii. Zejména ten mechanismus úpadku bank, to je velice důležitá věc. Zejména komise říká, že správným právním základem je článek 114, včetně fondu. Ovšem jednání se ukazuje jako velmi, velmi obtížné, protože to vyplývá eh, z potíši při jednání ministrů financí, eh, která budou pokračovat v příštím roce. A je důležité, abychom našli konečný kompromis, eh, poněvadž parlament v příštím roce bude sehrávat důležitou roli v celém procesu. A de facto eh, v budování tohoto systému to bude trvat léta. My jsme skutečně před významnou překážkou, teď musíme ten mechanismus nastartovat. A to bude důležitý signál pro finanční trhy, pro naši ekonomickou sféru a bude jasně dáno najevo, že jsme konečně uzavřeli všechny mezery a zadní vrátka a že konečně jsme solidifikovali náš vlastní bankovní systém a bude to znamenat začátek restartu naše, naší finanční ekonomiky, eh, která zatím se zotahuje velmi pomalu. Děkuji vám. Děkuji, děkuji pane místo předsedo. A nyní skončíme rozpravu. Posledním příspěvkem je to pan minister Leškevičius, který bude hovořit za radu, tedy za předsednictví. Pane ministře, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, jsem vděčný všem, kdo se vyjádřili v této rozpravě. Slyšel jsem celou řadu různých názorů. Mohu vás ujistit o tom, že všechno předám radě, Evropské radě a jejímu předsedovi. Řada z vás zmínila Ukrajinu. A za to jsem velmi vděčný. jak říkal můj kolega ministr dopoledne, včera večer ukrajinské orgány ukázaly, že se vydávají neevropskou cestou. Policejní zákroky ukazují, že nedochází k respektu svobody, svobody shromažďování práv a to představuje základ našich evropských hodnot. O to víc jsme vděční vysoké představitelce, která usiluje o politické řešení přímo v Kijevě. Jak nedávno uvedl předseda Barroso, v této těžké době nemůžeme nechat ukrajinský lid o samotě. A já bych rád poděkoval této sněmovně za její podporu a chci uvítat skutečnost, že v tomto ohledu se zítra bude hlasovat o příslušném usnesení. A ještě poslední věc k Ukrajině. Jak už jsem říkal ve včerejší rozpravě, rovněž je velice důležité prostě tam být, být tam s nimi, ukázat jim, že nejsou sami. Někteří z europoslanců, zejména pan Svoboda, a paní Pereš. Hovořili o sociální dimenzi. Samozřejmě je jasné, že samotný růst by nenapravil sociální situaci v Evropské unii. Protože růst musí jít ruku v ruce s rostoucími pracovními místy a proto členské státy musí řešit výzvy, které přináší krize, prostřednictvím většího úsilí snahy najít rovnováhu ekonomické a sociální oblasti. Řádně fungující měnová unie vyžaduje, aby členské státy spolupracovaly a koordinovaně řešili rovnováhu ekonomiky, zaměstnanosti a sociální stránky věci, což má také dopad pro celkovou měnovou unii. Silný sociální rozměr zajistí, že si stanovíme priority, které povedou k plné zaměstnanosti v Evropské unii. Sociální dimenze by proto měla být jádrem další snahy věnovat se cílům v oblasti zaměstnanosti a sociální inkluze na základě programu Evropa 2020. Většina členských států podporuje zavedení kritérií pro hodnocení hlavních ukazatelů v rámci evropského semestru a považují to za užitečný nástroj, abychom se lépe zaměřili ve své analýze například na dohled, sledování zaměstnanosti a sociální politiky. Členské státy také podporují návrhy na vylepšení mechanismů pro zapojení sociálních partnerů do koordinace politik Evropské unii i na národní úrovni. Pane komisaři, vy jste zmínil směrnici o úsporách. Je pravda, že včera Ekofin zatím nedospěl k politické dohodě. Já bych chtěl zdůraznit, že litevské předsednictví dělalo všechno, co bylo v jeho silách, aby byla tato směrnice přijata ještě do konce roku, tak jak to žádala Evropská rada. Tato záležitost byla listopadu i v prosinci na programu ECOFINu, ale nebylo možné dosáhnout dohody v důsledku výhrad některých členských států. Ale zpráva, která bude zaslána Evropské radě, bude obsahovat také závěry diskuzí v ECOFINu a bude na Evropské radě, aby rozhodla, jaký signál chce vyslat radě z hlediska dalšího postupu v této věci. Pan Var Orden a paní Gomeš přednesli konkrétní připomínky k naší evropské obraně. K tomu bych řekl, že tento týden půjde v Evropské radě o to, abychom dosáhli konkrétních výsledků v oblasti obrany. Mohu jmenovat některé z těchto věcí, například výzvu k přijetí rámce kybernetické obrany a také námořní strategii, posílení vývoje dalších kapacit. Evropská rada bude vyzývat k dalšímu vývoji i třeba z hlediska systému letadel. A kromě toho půjde o tankování ve vzduchu, další generaci mezivládní satelitní komunikace, o cestovní mapu a také o projekt, který má vylepšit civilní a vojenskou spolupráci na základě eh, Evropské unie, strategie Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost. Někteří z vás změnili vztahy mezi EU a NATO. Tady bych chtěl zdůraznit, že NATO je klíčovým partnerem pro Evropskou unii a očekává se, že to zdůrazní i Evropská rada ve svých závěrech ke společné obrané politice. Rada vyzývá k další implementaci praktických kroků za účelem účinné spolupráce EU a NATO v rámci celkového cíle budování dobrých vztahů s touto organizací. Znamená to také, že se chceme vyhnout duplikaci a chceme zajistit doplňkovost. Zasedání příští týden se bude zabývat celou řadou různých otázek. Všechny se přímo dotýkají našich občanů ve společné obraně a bezpečnosti jde o to, abychom ochránili naše rodiny a naše domovy, abychom zajistili, že budeme mít stabilnější a bezpečnější souceství i celý svět. Naše pokračující snahy směřující k posílení ekonomické a měnové unie představují jiný typ bezpečnosti. Bezpečnosti z ekonomického hlediska, bezpečnosti z hlediska dlouhodobé zaměstnanosti. Jde také o to, abychom ochránili naše živobytí před hrozbou další finanční krize. Všichni jsme závislí na síle a bytelnosti bankovního systému, kterým svěřujeme, kterému svěřujeme naše úspory. A dále jde také o přistěhovalectví ve Středomoří. Tam se to týká ochrany těch, kdo jsou v ohrožení a hledají lepší život. Doufáme, že zajistíme, že katastrofa, ke které došlo v říjnu, už se nikdy nebude opakovat. A vzhledem k tomu, že příštím roce se konají evropské parlamentní volby, můžeme poukázat na tyto věci i řadu dalších záležitostí, kde Evropa skutečně mění život našich občanů na základě spolupráce a solidarity. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře, dostali jsme čtyři návrhy usnesení eh, a eh, jednu od EPP, jednu od socialistů a jednu rezoluci od liberálů a další od GUE a ještě od zelených také a od EKR také.